you can, you can... So, dear Good afternoon, everybody. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nejdříve bych vás chtěl informovat o tom, že paní Hybnerová musela odjet do Polska z osobních důvodů a proto já budu předseda této schůzi. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu schválení programu. Jestliže souhlasíte s navrhovanými změnami a jestliže nemáte žádné další návrhy, pak tento program schůze schválíme. No We have, we have. Right now without... the. Uh, Is Mr. Kirillov, yes? Yes. Uh, because uh, the, the Spanish minister... Španělský ministr bude mít kapku spoždění a sice přijede v půl čtvrté, proto zahajíme naši schůzi bodem číslem 12 panem Kirilovem, zprávou pana Kirilova a já chci dát nyní Evgenimu slovo, aby nás seznámil se svou zprávou. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Kolegové, než se pustíme do diskuse, tak bych vás chtěl krátce informovat o současné situaci, o zl, aktualizaci nařízení o strukturálních fondech. Vy víte, že se také vyskytly určité potíže, ale mini, Málně tedy poslední pondělí, tak byl, spra- eh, byl návrh eh, také sdělen na plenárce a tak můžeme zahájit oficiální práci na dokumentu a sice formou nového postupu podle Lisabonské smlouvy ale vzhledem k tomu, že tady máme ještě také e, problém pravomocí s výborem pro zaměstnanost, tak e, výbor pro zaměstnanost pouze měl zpracovávat stanovisko, ale tento výbor nadále trvá že e, na podle článku 50 bude zpracovávat zprávu. Ale paní Hübner nepodporuje takovéto rozdělení kompetencí, ale trvá na tom, aby jsme zůstali vedoucím výborem. Ale minulý týden na konferenci předsedů nebylo dosaženo žádné dohody a 4. února bude muset být tato otázka rozhodnuta, protože tady nadále existuje nejistota ale na druhé straně tady také máme okochotu ke spolupráci. A proto já vám nyní nepředkládám návrh zprávy, ale druhý pracovní dokument. Jak víte, tak již jsme diskutovali o prvním pracovním dokumentu a v tomto druhém pracovním dokumentu také představuji konkrétní návrhy a doufám, že povedeme také konkrétní diskusi. E, cílem dokumentu je urychlit e, diskusi v parlamentu, protože minulá debata byla zablokována, protože rada měla pětiměsíční spoždění a nebyla schopná dospět k dohodě s radou a komisí. Ale já doufám, že nám se podaří tuto věc nyní uspíšit. Já jsem se také sešel se zástupci jednotlivých politických skupin a se stínovými zpravodaji a já se domnívám, že tady máme jistý koncens. A v druhém pracovním návrhu, který máte, já podporuji vyjasnění a také zjednodušení určitých pravidel v oblasti strukturálních fondů, což se týká především stanovení e, finančních nástrojů pro energetické záležitosti, e, zjednodušení operačních programů, finanční výkaznictví, rozsah eh, eh, státní pomoci a také možnost členských států, aby využili částky nesrovnalostí, které sami objevili a které také zjistil OLAF. Tyto změny odpovídají také tomu, k čemu v minulosti dospěl náš výbor a chtěli jsme tímto korigovat komplikovaná pravidla, která vedou k tomu, že příjem, k příjemcům se nedostávají příslušné peníze, což bývá kontraproduktivní především nyní v době krize. Pokud se týče druhé části návrhu komise, pak si myslím, že opatření, která navrhuje komise jako reakce na krizi, že tato opatření jsou lepší, než která původně navrhla komise v dokumentu v čer- z července 2009. A já jsem pro proti tomu, aby bylo možné stoprocentně požadovat zpětné zaplacení. Jak víte, tak v radě většina zemí proti tomu také byla na místo modifikace článku 77 jsem proto, aby článek 88 byl modifikován tak, aby členské země mohly dostat také zálohy ve výši 2% z kohezního fondu a 4% z Evropského sociálního fondu. Také bych chtěl zdůraznit, že toto je velice málo zemí, ale musíme ukázat solidaritu, protože těch se krize týká nejvíc. Také podporuji pozňovací návrh článku 94, který se týká flexibilnějších postupů u závazků. Tyto závazky budou rozloženy na šest částí a lze je také přiřadit k závazku eh, mezi leti 2007 až 2013. Toto nám umožní aby eh, členské státy nepřišly o finance z fondu eh, pro rok 2007. Já se domnívám, že toto se týká eh, téměř všech států. To je velice vítaný krok, protože víme, že rok 2007 byl složitý vzhledem k postupům v rámci operačních programů. A nyní na konci chci zdůraznit, že doufám, že dnes budeme diskutovat o mém druhém pracovním dokumentu a že budeme tedy diskutovat konkrétně. Já žádám kolegy, aby předložili své námrhy tak, abych mohl eh, zpracovat svou závěrečnou zprávu pro schůzi v únoru. Děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní dáme slovo koordinátorům nejdříve. Pan Olbrecht, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl eh, k tomuto dokumentu eh, zeptat na jednu věc, možná, že ještě k celému tomu nařízení. Možná se pletu, ale nebo nejsem informován. Ale otázka je, co se děje v celém tom řízení obecně. Pokud vím, tak návrh komise eh, se nejdříve zpracovával v radě, potom se to změnilo eh, z přechodu z, NISu, eh, z NIS na Lis, Lisabon a teď už děláme podle Lisabonu, takže teď to přešlo do režimu spolurozhodování. Vaše pozměňovací návrhy se soustředí eh, tedy na primární text eh, návrhu komise, anebo na text předložený v listopadu radou, například těch slavných 100% platby. Prostě kde jste, kam, kam jsme se dostali um, dnes, abychom se nestráceli v podrobnostech. Na čem pracujeme, podle jakého postupu a co jsou kýžené výsledky. Děkuji. Já bych eh, také eh, eh, chtěla se na to zeptat, protože té prezentaci jsem obsahově nerozuměla. Nevím, eh, jestli tomu rozuměli eh, tlumočníci, takže půlka tady eh, vlastně nepochopila lidí, co to vlastně tady pan zpravodaj říkal. Mohli bychom to dostat písemně, možná, že když to bude písemně k dispozici, že to bude lepší. Za druhé, v celé té prezentaci nejsou jasné, není jasné, o jaké jde řízení. Mně už to je jasné zatím, protože jsme měli zástupce předsednictví u nás, ptali se, co se děje a teď je to zřejmé. To řízení je takové, že pracujeme na eh, červencovém textu komise, jinak to nejde. To je tedy východisko Samozřejmě eh, jde o to se co nejvíce eh, přiblížit eh, radě, nejdřív, co nejdříve. A některé dobré návrhy rady jsme převzali, ale obrátilo se to také. To znamená, že my jsme byli teď už napřed a rada přebírá návrhy od nás. A z mého pohledu se to protáhlo z chyby parlamentu, eh, eh, kvůli chybě parlamentu, která nás teď znevýhodňuje. Takže teď pracujeme tady na textu komise, to je východisko a v té souvislosti nechápu, co to má být v tom eh, pracovním dokumentu. Proč tady máme pracovní dokument a proč tady nemáme zprávu? Proč nedává smysl dávat pořád nějaké pracovní dokumenty, protože s pracovními dokumenty se neváže žádné řízení. Pracovní dokumenty nemůžeme upravovat pozměňovacími návrhy. My potřebujeme eh, zprávu, abychom mohli předkládat eh, pozměňovací návrhy. Upřímně eh, řečeno, obsahově nedá vůbec, nedává vůbec smysl o tom jednat, protože tady před námi není žádná zpráva. Je škoda, že jsme protáhli o měsíce to řízení a je to chyba parlamentu. To musíme zcela jednoznačně říci. To znamená, že já bych si přála, že to, co už bylo zpracováno, eh, tedy necháme eh, běžet a co nejlépe, nejdříve z toho eh, tedy odvodíme zprávu. Myslím, že by nevadilo, kdyby to bylo jenom v několika jazycích, mohli bychom na tom pracovat. Určitě by to kolegové mohli přijmout, stínoví zpravodajové už by o tom mohli jednat a Potom bychom mohli pozměňovací návrhy a potom se můžeme bavit o obsahu. Máme velice eh, konkrétní eh, eh, návrhy, které jsme dali zpravodajovi už před třemi měsíci. dali jsme mu jasně najevo, co my bychom předkládali za pozměňovací návrhy. A samozřejmě i my to podáme písemně, ale nejdříve potřebujeme nějaký základ nějakého textu a potřebujeme to upravit nějakou procedurou. Takže já navrhuji, abychom co nejdříve eh, dostali eh, od zpravodaje eh, zprávu. Musí, ta, ta se samozřejmě musí opírat o ten dokument komise, ať už se stalo, co se stalo. Když máme dosáhnout souladu s radou, tak tak zpravodaj musí reagovat svými pozměňovacími návrhy na návrh rady a potřebujeme nějakou lhůtu, do které my podle, do které my podle oficiální zprávy předložíme pozměňovací návrhy, pak to musí projít výborem a potom můžou teprve proběhnout jednání s radou. Takové je to řízení a já opravdu jsem proto, abychom eh, tohleto teď svižně takhle proběhli, abychom to většině neodkládali, protože jinak se nedostaneme k konci. Já vám mnohokrát děkuji. A pan Van Nistelrooy voorzitter, dank u wel. Aansluitend bij de... Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat, jak to vlastně vypadá s tím pracovním dokumentem, jaký má význam. Já bych se rád dozvěděl od pana Kirilova, zdali navrhuje něco, že bychom přijali eventuálně balíček, který může vyčkat tak dlouho, než parlament eh, předloží další návrhy a pak se to předloží všechno. Najednou s, ohledněním, s ohledem také na to, že bychom chtěli rychlou aplikaci a pak bychom měli vlastně zprávy o těch jednotlivých částech a potom bychom mohli říci, že všechno běží tak dobře, že nemusíme předkládat určité pozměňovací návrhy. Já se chci zeptat zpravodaj, jak chce postupovat, zdali chce celkovou proceduru a nebo chce zůstat u návrhu rady a chce dospět co nejdříve k rozhodnutí. Já bych rád zde znal rozhodnutí, protože bych také chtěl vědět, jak to vypadá na straně komise. Děkuji vám. Uh, monsieur Monsieur Pan, pan Oran. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pokud zjednodušíme ustanovení, bude to pozitivní. Ale každopádně mám jednu připomínku. Nejsem si jistý, že to bude účinné v případě velkých projektů týkajících se životního prostředí, to, že přejdeme od 25 milionů k 50 milionům, což by byly minimální náklady, protože mnohé z těchto projektů týkajících se životního prostředí musí mít eh, určitý průměrný eh, obsah a myslím si, že takový práh by byl důležitý. Pokud bychom pouze eh, dotovali velké projekty 50 milionů, to by nebylo produktivní. Děkuji. Okay, thank you very much. Mr. Godmanis. Dobrá, děkuji vám. A teď pan Godmanis. Děkuji vám. Hovoříme o dvou stanoviscích. Jedním eh, byl stanovisko rady nebo návrh eh, rady, který přišel až po návrhu komise. Eh, Rád bych se zeptal eh, zpravodaje na jednu věc. V jeho návrzích, tak v jeho pozměňovacím návrhu číslo 11 v jeho pracovním dokumentu eh, se v 11 tedy je z ní navržené komisí a on vlastně navrhuje to vypustit. Jestli já jsem to dobře pochopil, rozdíl mezi návrhem komise a rady ve věci eh, eh, kofinancování pro sociální fond, protože komise tady hovoří o sociálním fondu, spočívá v tom, že se požaduje 100% platba od Evropské komise členským státům v roce 2009 a v roce 2010. Nicméně Rada eh, ve svém návrhu eh, navrhuje, nebo teď jde o to tedy, že teď se o tom spolu rozhoduje s parlamentem. A, Rada navrhuje, že tento princip by se mohl použít pouze, pokud členské státy budou schopné doložit, že ty platby jsou eh, nezbytně nutné, co by protikrizová opatření. Není to jako to, o čem se hovořilo dříve, že celá řada zemí mají, má dostat nějaké zálohy v rámci krize. Takže tímto se ohrzává ten návrh komise. Jestli chcete 100% platbu od komise, a pokud tedy pro eh, v období 2009 eh, až konec roku 2010, tak ve vašem návrhu eh, pozměňovacím vy vlastně škrtáte to, co tady navrhuje komise pro toto období. Znamená to tedy, že navrhujete, aby ve vašem dokumentu eh, byl přímo návrh rady, nebo ne? To není nic formálního, protože pokud to tak je a budeme eh, souhlasit s vašimi pozměňovacími návrhy a tady s radou, tak to znamená, že bude možné, aby komise zaplatila 100% eh, za dva roky. Jenom u jednoho fondu a jenom v případě, že členský stát doloží, eh, že tyto peníze se použijou přesně pro protikrizová opatření. Což si myslím, že bude velice eh, obtížné, protože všichni budou říkat, že eh, mají krizi. Takže tohle, bychom, tohle bych se opravdu velice rád zeptal pana zpravodaje. Pan Oldřich se na to ptal prakticky taky, ale já se ptám možná ještě přesněji. chcete tedy škrtnout návrh, eh, chcete tedy s tím škrtnutím té jedenáctky vlastně eh, se přesunout do jiné eh, fáze? Tak, pane zpravodaj, mohl byste nám zareagovat za pět minut, protože pan už je tady španělský minister a když ne, tak k tomu přijdeme později. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Nejdříve dovolte, abych zdůraznil. Já jsem to četl rychle, ale to kvůli času. Já jsem zdůraznil a říkám to ještě jednou kolegům, aby všechno bylo jasné. Takže vše, to nejdůležitější je, že já jsem nevykonával žádnou tvůrčí činnost to je pouze dokument komise a pak je tady dokument rady. A to musí být jasné, protože já dnes si chci vyslechnout, jak chceme jít vpřed. Vy se ptáte mě, ale já se ptám i vás, jak budeme pokračovat rychleji tím, že z toho uděláme balíček, dáme to dohromady a tento dokument budeme mít Eh, v dubnu k dispozici a nebo budeme postupovat normálním spol- procesem spolurozhodování. Tady žádná tvůrčí činnost se nekonala. Tady to byl opravený dokument komise, byl tady předlo- byla tady předložena bílá kniha a tak dále. Paní Schröder, omlouvám se ještě jednou. Na parlament a také výbor pouze čeká na reakci rady. Pět měsíců my tady nemůžeme na nic tlačit, nemůžeme ničeho dosáhnout. Ale v parlamentu máme také problém a sice to je výbor výbor eh, pro zaměstnanost by chtěl mít také spolu zpravodaje a o tom rozhodne konference předsedů, zdali my budeme vedoucí výbor, hlavní výbor nebo ne. A já jsem nechtěl prostě sedět s rukama v klíně a chtěl jsem vést tuto krátkou diskusi, abychom zjistili, kde vlastně se nalézáme. A další věc. Pokud se týče pozměňovacího návrhu číslo 11, pan Godmanis, věci jsou tady velice jasné původní návrh byl návrh komise, který byl vypuštěn a tento, eh, tato část hovoří o zemích, které byly nejvíce zasaženy, to je snížení HDP eh, o více než 10%. Tady se hovoří velice jasně a to se bude týkat pravděpodobně tří nebo čtyř zemí. Ti, ty ostatní země z toho nebudou mít žádný zisk, nebudou moci z toho profitovat. Pak tady byla ještě jedna připomínka e, týkající se velkých projektů. Zdali tady bude hranice 25 nebo 50 milionů. Toto navrhla původně komise protože si některé členské státy stěžovaly. Ale o tom můžeme diskutovat, až budeme mít návrh na stole a až budeme mít potom společný návrh, tak uvidíme, zda je to dobrý nápad nebo ne. Děkuji vám, pane zpravodaji. Chtěl bych vás informovat o tom, že 22. února bude předložen návrh zprávy. Vítám vás, pane ministře, v našem výboru. Pan Carlos Okana, státní tajemník pro finanční záležitosti, nás seznámí s pracovním programem španělského předsednictví v oblasti regionální a kohezní politiky. Máte slovo, pane ministře. Señorías. Dámy a pánové, já jsem zde v tomto výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu, abych rozebral současný stav regionální politiky a také bych chtěl představit priority španělského předsednictví, pokud jde o tuto oblast. Já budu hovořit o třech prvcích, které považuji za klíčové v regionální politice a které tvoří budoucnost eh, budoucnost politiky eh, společenství pro soudržnost, integrace zásady územní soudržnosti a zjednodušení regulace politiky. Je logické, že všechna tato témata budou eh, rozebrána během pololetí španělského předsednictví. A nyní bych se rád tedy zmínil o těchto třech bodech detailněji. Za prvé zde máme politiku a eh, soudržnosti a její budoucnost. Během tohoto pololetí a během následujících pololetí budoucnost politiky soudržnosti bude předmětem hluboké analýzy a diskuse, stejně tak jako její priority a její cíle. Evropa v současné době je v té nejhorší hospodářské recesi za poslední desetiletí a to ukázalo, že existují strukturální slabiny v mnoha zemích a regionech Evropské unie, nezávisle na jejich úrovni hospodářského nebo sociálního rozvoje. To sebou přináší řadu faktorů, se kterými bychom měli počítat, když budeme navrhovat budoucí politiku soudržnosti. Krize nám ukazuje, že zde existuje velká potřeba změnit strukturální e, záležitosti, které umožní členským státům a regionům čelit výzvám, které souvisí s globalizací, e, také bychom měli postupovat udržitelně a dlouhodobě. Krize také ukázala, že je zde nutnost připravit mechanismy pro pružnost a pro možnost reagování, krátkodobého reagování, pokud vzniknou kri- situace krize nebo šok, jako, jako byla například ta nedávná, které jsou těžko předvídatelné a které asymetricky zasahují různé regiony. Za třetí možnost, aby rozdíly mezi členskými státy a regiony e, se v budoucnu zvýší. Je možné, že během budoucích let bude zpomalení konvergenčního procesu mezi členskými státy a regiony Evropské unie budeme mít kontext nižšího ekonomického růstu, menších veřejných investic a bude také větší omezení rozpočtu. V současné době existuje větší tlak na to, aby členské státy provedly strukturální změny. Tuto situaci využijí některé státy a regiony, ale jiné zůstanou pozadu. Také si myslíme v důsledku krize, že ekonomický rozvoj by měl být základem pro vytvoření nového hospodářství, sociální ekonomiky, která bude udržitelnější, bude šetrnější k životnímu prostředí, inovační a hybná síla tohoto bude, budou znalosti. Všechny tyto prvky krize bychom měli zohlednit v politice soudržnosti, která bude bez pochyby mít vedoucí úlohu v vyvážené integraci regionů a také, když budeme brát na zřetel životní prostředí. Fáze spo- hospodářského zpomalení, nejmenším v budoucnu, měly negativní dopad na konvergenci. Ty nejvíce, eh, nebo lépe řečeno nejméně rozvinuté regiony byly ty nejpostiženější. Možná, že proto jejich výrobní struktury byly menší. V rámci tohoto nižšího hospodářského růstu a zvýšení nezaměstnanosti, regionální evropská politika má důležitou úlohu, aby snížila jejich dopad. Evropa je nakloněna konvergenci a Dělá to z toho důvodu, protože je to základ pro politickou a právní stabilitu pro mnohé členské státy, ale hlavně proto, že existence jednotného trhu, lepší znalosti občanů z různých členských států a také lepší přehled o normách a národních institucích umožňují, že se všechny možnosti tržní ekonomiky využijí. Politika soudržnosti přispívá k integraci, k solidaritě, eh, k soudržnosti a také ke konkurenceschopnosti v Evropě, ale musíme také eh, dbát více na konvergenci těch nejméně prosperujících regionů v Unii. Politika soudržnosti musí být přítomna ve všech, eh, na všech územích Evropské unie. A v současné době si myslíme, že cíl Evropské územní spolupráce nám přinese přidanou hodnotu. Strategie Evropská unie 2020 se konfiguruje jako základní prvek, který musíme zohlednit, když budeme navrhovat budoucí komunitární politiky, vzhledem k tomu, že má za úkol definovat strategii reform a také nezbytné činnosti během dalších deseti let, abychom tak konsolidovali základy růstového modelu, který je založen na znalostech, bude šetrnější k životnímu prostředí a sociálně více integrační. Politika soutržnosti je velmi přínosná také pro politiky eh, hospodářského růstu v Evropské unii. Proto Politika soudržnosti musí být klíčovým faktorem při navrhování strategie 2020, tak jako Lisabonská strategie. Takovým způsobem, aniž bychom zapomínali na investice do infrastruktur, eh, jejichž rozvoj je velice důležitý pro růst v mnoha členských státech, investice do výzkumu, vývoje a inovace musí být stále důležitější v této politice, aniž bychom zapomněli na aspekty, které jsou spojeny s udržitelností a zvláště se obnovitelnými zdroji energie a s energetickou účinností činností. Musíme přeorientovat naše výdaje na cíle strategie 2020. Nejedná se pouze o činnost na národní, ale také na regionální úrovni, protože mnohé prvky konkurenceschopnosti jsou v kompetenci regionů. Kromě toho eh, se mohou lépe aplikovat v terénu mnohé nástroje hospodářské politiky, zvláště ty, které jsou e, spojeny s rozvojem. Jedním z hlavních prvků, které činí to, že polit, regionální politika společenství přináší přidanou hodnotu do Evropské unie, je e, kumulace institucí, e, která se rozvíjela během let. Existují správci komunitární politiky, které mají velké zkušenosti na regionální a místní úrovni a tento know-how je zapotřebí ocenit a využít ho. Dále, jedním z klíčových aspektů, který, na který musíme pamatovat v, při navrhování politiky soudržnosti, je definování jejich cílů. Vzhledem k cílu konvergence se zdá, že zde existuje všeobecný souhlas, eh, aby pokračoval ale každopádně potřebujeme zanalizovat možnosti eh, některých pozměnění vzhledem k tomu, abychom zvýšili efektivitu. Důležitým aspektem, na který musíme brát ohled, je oblast, na které musí působit konvergence. V současné době možnosti financování jsou velmi široké pro Fond pro regionální rozvoj, ale eh, cílem tohoto fondu je zaručit harmonický rozvoj a udržitelný rozvoj v těchto regionech. Ale tak jak se objevují nové výzvy, kterým čelí Evropská unie jako celek, jako například klimatické změny, imigrace, eh, demografický tlak a tak dále, existují také další Eh, činnosti je zapotřebí zanalizovat na jednu stranu, jestli politika soudržnosti je eh, účinný nástroj a užitečný nástroj, abychom čelili těmto výzvám. Na druhou stranu bychom si měli říct, jakým způsobem bychom ji měli pojmout. Dále, omezení rozpočtu je stále větší a v budoucnu to pocítí velké, velký počet zemí. V tomto kontextu, kdy stoupají potřeby, to znamená, že musíme eh, peníze rozdělit účinněji. Stejně tak musíme mít dostatečný počet činností a brát ohled na zvláštnosti každého regionu a na, jej, na jejich konvergenční problémy. Další důležitý aspekt je určení přechodných e, období, aby tak regiony e, vystoupily z, objekt, z cíle konvergence. E, Zdá se, že počet regionů v této situaci se bude zvyšovat eh, během dalšího programovacího období. Je, zdá se logické, že abychom zaručili harmonický a vyvážený rozvoj těchto regionů, musíme eh, určit takové strategie pro eh, to, aby se tyto regiony postupně dostaly z tohoto cíle a aby netrpěly náhlým, náhlé změny Eh, pokud jde o finanční eh, dotace, které dostává politika soudržnosti, a aby tak byly finančně stabilizované. Dále, během posledních vyjednávání eh, byly za, sem zahrnuty nové, nová přechodná období, během kterých finanční dotace byly velmi omozené a přísun peněz byl koncentrován na první roky období, což znemožnilo finanční plánování, protože eh, dotace a financování neodpovídaly potřebám rozvoje dotčených regionů. To eh, také způsobilo finanční škody eh, v případě mnoha regionů phasing out a phasing in. Tyto škody nejsou tak velké, aby tak tyto regiony přestaly být regiony konvergence, ale každopádně budou velmi blízko Eh, hranice konvergence. Musíme eh, zabránit tomu, aby tyto negativní eh, dopady pro regiony které budou v přechodném období v rámci 2014-2020 a aby nedošlo k úzkému profilování v jejich financování. Pokud jde o cíl konkurenceschopnost regionů a zaměstnanost, musíme brát ohled, že se jedná o specifický cíl, který souvisí s konkurenceschopností. V rámci tohoto cíle regiony chtějí podpořit ekonomické změny pomocí inovace a podpory znalostní společnosti, eh, podnikatelského ducha, ochrany životního prostředí, zlepšení jejich přístupnosti, ale zároveň musí také podpořit eh, větší zaměstnanost, eh, investovat do lidských zdrojů. V Během dalšího programovacího období minimálně dvě třetiny evropských regionů eh, budou eh, uvnitř tohoto cíle. Struktura eh, strategie 2020 činí to, že volitelnost těchto regionů bude nutná během v politice soudržnosti. Možná přidaná hodnota, která je nejdůležitější, je hnací hybnou silou pro regiony pro cíl konvergence. My bychom se měli zamyslet nad tím, jak navrhnout, navrhnout tento cíl, aby tento Eh, hnací, nebo aby ten, tato hnací síla byla co největší, co nejpozitivnější. Kromě toho nesmíme zapomenout na to, že politika soudržnosti není pouze nástroj, který má pouze eh, distribuční charakter, ale také by měla podpořit potenciál regionů. Měli bychom eh, odstranit neúčinnost, měli bychom podpořit institucionální změny, odstranit oblasti sociální exkluze pomocí dodávání zboží a veřejných veřejných služeb. Další aspekt eh, během období 2014-2020 eh, je to, že eh, v tomto období se bude týkat mnoha rozdílných regionů. V současné době kritéria pro volitelnost pro tento cíl činí, že tento cíl je definován exkluzí. Region je konkurenceschopnost, pokud není konvergence. To znamená, že v roce 2014 tento cíl bude, budou tvořit regiony, které budou mít 85 průměrného příjmu na obyvatele a bude to pokračovat až k regionům, které mají až 200 tohoto průměru. To znamená, že distribuce e, zdrojů e, nám umožní financovat různé činnosti. Abychom ale zabránili roztříštění eh, tohoto průměru, průměrného příjmu na obyvatele v tomto cíli, musíme si prostudovat možnost stanovit jisté úseky v tomto cíli. Zdá se být rozumné, že region s určitým příjmem na obyvatele, který bude nižší než eh, komunitární průměr bude blíže k regionu konvergence než k potřebám regionů, které jsou bohatší v Evropě. Cíl Územní spolupráce v Evropě dosáhl velké schody, pokud jde o jejich pokračování, jeho pokračování v budoucnu a pokud jde o potřebu posílení finančních dotací. První záležitostí nebo otázkou do diskuze je jejich finanční dotování nebo dotace. Tato záležitost se úspěšně nevyřeší, pokud nedefinujeme jasně kritéria pro e, financování, přidělování financí mezi státy a mezi oblastmi pro spolupráci na jedné straně a mezi různými oblastmi a nebo úrovni, úrovněmi územní spolupráce, to znamená e, přeshraniční nadnárodní mezi regiony. Na druhou stranu je nutné, abychom zjednodušili řízení cíle, které je velmi složité, vzhledem k velkému počtu subjektů z různých zemí, který, kteří jsou zainteresovaní a vzhledem k tomu, že povaha projektů je velmi různorodá. Pokud zanalizujeme různé části cíle, také zde máme prvky, eh, které bychom měli prodiskutovat. Pokud jde o přeshraniční spolupráci měli bychom zohlednit všechny výzvy eh, regionů, které se účastní a maximálně využít jejich potenciál. Proto potřebujeme horizontální koordinování s dalšími cíly a s dalšími odvětvovými politikami. Stejně tak je zapotřebí větší vertikální koordinace eh, asymetrická mm, distribuce kompetencí na každé straně hranice stěžuje spolupráci. Měli bychom si tak prostudovat možnost posílit přeshraniční spolupráci nejenom z finančního hlediska, ale také z hlediska administrativní schopnosti k řízení. Pokud jde o nadnárodní spolupráci, nezbytným prvkem je definování mm, prostorů nebo oblastí. Z hlediska evropských regionů je jasné, že je e, velice zajímá tato definice prostorů, se kterými mohou kolaborovat, e, se kterými mohou spolupracovat. Ale není eh, zde příliš velký smysl, aby eh, jedna oblast nebo jeden region spolupracoval s velmi rozdílným regionem. Měli bychom také přemýšlet o definici těchto prostorů, těchto oblastí, která umožní, že každý region by měl eh, svůj přirozený prostor pro spolupráci se zbytkem evropských regionů a tak by přispíval k větší účinnosti a zjednodušení. E, definice prostorů e, v rozpočtových termínech je komplikované, ale zjednodušilo by to e, naši práci, také by zvýšilo účinnost mezinárodní spolupráce nebo mezistátní spolupráce, ale potřebujeme proto vhodné indikátory. Dále, zde máme územní soudržnost. Je velice eh, důležitá tato územní soudržnost, zmiňuje to již Lisabonská smlouva, která ve svém článku číslo 3 tuto územní soudržnost považuje za explicitní cíl pro budoucnost politiky soudržnosti spolu e, s hospodářskou a sociální soudržností. V říjnu 2008 Evropská komise schválila e, zelenou knihu e, a tak byla zahájena veřejná debata tato diskuse o územní soudržnosti se soustředila na čtyři aspekty. E, za prvé je to spolupráce mezi územími, aby tak bylo možné posílit proces evropské integrace. Dále je to posílení obyvatel, obyvatelnosti měst a venkovských oblastí a také e, územního programování politiky soudržnosti. Debaty ukázaly, že e, tato politika, politika soudržnosti, může na pomoci obyvatelnosti měst a e, venkova. E, ukazuje nám to zkušenost také iniciativ Urban a Leader. E, také by nám tomu mohla na pomoci tzv. metodologie místního rozvoje. Třetím bodem je koordinace mezi politikami s cílem dosáhnout větší konzistence těchto politik. Zelená kniha ukazuje, že je zde zapotřebí zlepšit koordinování mezi různými odvětvovými politikami e, s územním dopadem s cílem e, na maximum zvýšit synergie mezi nimi a vyhnout se možným střetům. Také debaty ukazují, že je důležité lépe pochopit územní dopady komunitárních politik prostřednictvím vyhodnocení územního dopadu, aby se tak zlepšilo navrhování komunitárních politik. Čtvrtý bod je analýza a schromažďování údajů pro vypracování politik, které jsou založeny na empirické bázi. Abychom tak mohli udělat, e, potřebujeme informaci, která bude kvalitní, která bude odrážet hospodářskou, sociální, územní e, skutečnost ve členských státech. Příspěvky do zelené knihy Eh, nám ukazují, že je důležité a nezbytné stanovit a rozvíjet si eh, informační statistické systémy, které budou mít územní povahu. Španělské předsednictví by chtělo pokračovat v těchto diskusích a pokračovat e, také s praktickým uplatněním této zásady. Dále zde máme zjednodušení. E, je to třetí důležitý prvek pro analýzu a pro diskusy během dalších měsíců. E, Měli bychom zjednodušit postupy v politice soudržnosti. V současné době postup pro řízení a kontrolu je příliš složitý a tak se zvyšuje pracovní zátěž na úkor dosažení cílů eh, hospodářského rozvoje politiky soudržnosti. Současné nastavení kontrolních systémů se je charakterizováno dvěma aspekty. Za prvé se zvyšuje složitost kontrol, ale tyto nové požadavky nepřispívají ke zlepšení řízení z komunitárních fondů. V tomto smyslu eh, sám Evropský účetní dvůr říká ve své zprávě z roku 2008, že je zde potřeba Eh, vyhodnotit eh, náklady, ale také hodnotu těchto kontrol, eh, když je navrhujeme. Musíme si také říci, že potřebujeme kontroly, které budou přísné, které nám umožní zjistit, jestli fondy plní e, kritéria ale nesmí být cílem sami o sobě tyto kontroly a nesmí znemožňovat dosažení cílů politiky soudržnosti. Pokud si pozorně přečteme poslední zprávu účetního dvora, tam se ukazuje, že ve většině případů nebyly zjištěny žádné nesoulady. Jsou tam určité chyby, ale nebyly tam žádné nesoulady, ale chyby to není to samé jako podvod. Lze říci, že Evropský účetní dvůr nezjistil žádný podvod, pokud jde o kontrolované programy. Stejná zpráva ukazuje, že tyto chyby mohou pocházet z nesprávné aplikace nebo z nesprávného pochopení norem, které jsou velmi komplikované a týkají se e, nákladů pouze v malém, v velmi malém procentu a zřídka můžeme hovořit o podvodu. Z tohoto důvodu si myslíme, že musíme pokračovat ve zjednodušení, abychom dosáhli co nejúčinnější a nejpřísnější řízení, ale zároveň bychom měli spružnit platby z komunitárního rozpočtu. V současné době Evropský parlament zkoumá, eh, jakým způsobem pozměnit nařízení o strukturálních fondech. V loňském roce zde byly také určité návrhy týkající se zjednodušení. Tyto návrhy by chtěly zjednodušit řízení, aniž bychom e, snížili finanční platby a finanční pravidla. Tato opatření také zohledňují rozpočtová pravidla ve členských státech. Jak jistě víte, tato opatření ne, se, nejenom se týkají konjunkturálních problémů, ale v současné době krize eh, členské státy a subjekty potřebují, aby platby přišly v co nejkratší možné lhůtě. ani v tomto programovacím období, ani v příštím programovacím období zřejmě nebudou legislativní balíčky, které by to vyřešily. Španělské předsednictví bude chtít pracovat v tomto směru a pokud tedy nebudeme moci pozměnit nařízení během tohoto programovacího období při nejmenším budeme moci stanovit hlavní pokyny, hlavní body pro nový, nové nařízení pro strukturální fondy. A dále bych chtěl zmínit otázku, která možná není ve středu diskusí v současné době, ale také je důležitá. Podle článku 30 obecného nařízení pro strukturální fondy během pololetí španělského předsednictví a nejpozději 1. dubna 2010 komise předloží strategickou zprávu založenou na vstupech z členských států, které budou pocházet ze zpráv z roku 2009 této zprávě se zanalizuje, jakým způsobem bylo dosaženo předpokládaných cílů během programace e, fondů a jejich přínos k dosažení obecných cílů Evropské unie. Rada si detailně prostuduje zprávu komise a vypracuje závěry o této zprávě ještě před červencem roku 2010. Jedna z hlavních činností pro španělské předsednictví bude diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti protože toto pololetí podle nás může být velká příležitost, abychom ocenili potenciál politiky soudržnosti. V tomto ohledu Vyhodnocení strategické zprávy soudržnosti nám umožní také zhodnotit přínos politiky soudržnosti a připravit budoucnost této politiky, pokud jde o další finanční výhled. Pokud jde o práci, která čeká na španělské předsednictví na neformálním setkání ministrů pro regionální politiku, 19. února v Saragose se sejdou ministři a budou tam následující prioritní témata. Budoucnost politiky soudržnosti, včetně územní soudržnosti, nové zaměření cílů politiky soudržnosti a za třetí to budou hlavní body pro zjednodušení politiky soudržnosti. Jak vidíte, toto jsou hlavní témata, která nás čekají, pokud jde o politiku soudržnosti. Jak jsem řekl na začátku, doufáme, že toto pololetí španělského předsednictví v Evropské unii bude sloužit proto, aby ohodnotilo nebo dalo větší hodnotu politice soudržnosti společenství a aby podpořilo jejich e, účinnost. Práce španělského předsednictví a vaše práce bude velmi důležitá a budeme se snažit uplatnit naše zkušenosti v této oblasti. Já si myslím, že Španělsko je dobrý příklad skvělých výsledků, které, kterých můžeme dosáhnout pomocí politiky soudržnosti, pokud se věci dělají dobře. Ale to, že zde vyjadřujeme svoje, eh, svoji spokojenost, tak bychom neměli usnout na vavřínech. I Španělsko nám ukazuje, že mnohé věci bychom měli zachovat, ale nové bychom měli přizpůsobit novému kontextu. Lisabonská smlouva dává ještě větší úlohu parlamentu než v minulosti při schvalování politiky soudržnosti. Já bych vám chtěl nabídnout spolupráci španělského předsednictví, aby tak změny, ke kterým došlo v tomto smyslu ve strukturálních fondech, a o kterých budete zanedlouho diskutovat, aby tedy tyto změny proběhly dobře. Děkuji vám za pozornost a jsem vám k dispozici, abych tak zodpověděl vaše případné dotazy. Děkuji. Thank you very much. Já vám mnohokrát také děkuji za představení programu španělského předsednictví v oblasti regionální politiky a politiky soudržnosti. Nejdříve tady otevřeme debatu koordinátorům a zeptat, jestli se chtějí zeptat něco na pana ministra. Pan, pan Nisteroj, děkuji. Eh, eh, pane předsedo, budu hovořit nizozemsky. Eh, pokud jde o zkušenosti eh, Španělska, tak eh, je zřejmé, že Španělsko v oblasti soudržnosti má dlouhé a hluboké zkušenosti, takže vy docela jistě jste dobře schopni posoudit dopad politiky územní soudržnosti a solidarity na zemi, jako je ta vaše. Já tedy nebudu tu otázku protahovat. Já se v zásadě chci zeptat o to, jestli je vám zřejmé, že eh, se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost Evropský parlament má nyní novou pozici, pokud jde o hlasování a konzultace. Rada ministrů eh, by tedy mohla chtít vynout tlak na Evropský parlament, ale já si myslím, že je důležité, abychom si nejdříve eh, provedli zásadní debatu o tom, jaký vztah mezi našimi dvěma institucemi nyní panuje. A myslím si, že ty vztahy nechápeme ve dvou ohledech. Máte tedy v rámci například zaragoského procesu eh, v úmyslu vydat nějaké pozitivní signály směrem parlamentu, pokud jde o jeho úlohu v tom procesu? A za druhé jste tady eh, optimisticky hovořil o strategii 2020. Všichni víme, že nejdříve by Rada a Komise se měly snažit nastínit tu eh, eh, v politiku a jasně jste řekli, že chcete se angažovaně podívat na té politice, ale pokud se podíváte na ten, k tomu, na ten průvodní dokument k uh, vizi 2020, tak tam je zřejmé, že to je nádherný text, ale nic takového se tam neříká. Nehovoří se tam o pravomocích parlamentu podle Lisabonské smlouvy. Tedy na začátku své prezentace vy jste hovořil o nadcházejícím summitu, o různých cílích, ale my potřebujeme eh, také se pobavit o, o eh, různých nástrojích. Vy si stanovujete vysoké cíle, ale my si nejsme úplně jistí, co se eh, děje v terénu, pokud je o tu terénní práci na eh, soudržnosti. Mohl byste nám eh, o tom něco říci? Všem nám by to jistě docela udělalo radost. Děkuji vám. Mohl byste prosím zareagovat na po dvou až třech otázkách? Paní Kre... Kreo. Děkuji pane předsedo, a děkuji eh, vám, pane úřadující předsedo rady, za úvodní slovo. Já se těším na eh, tu debatu s vámi v parlamentu už eh, drahnou dobu. Debatujeme o tom, v čem má spočívat politika soudržnosti pro nás a já si myslím, že je užitečné si zrovna se španělským předsednictvím podebatovat e, o zkušenostech, e, které e, Španělsko nabralo v posledních letech při prosazování politiky soudržnosti. Jsem také potěšena tím, že se dotknul problematiky zjednodušování procesu. Já bych se v této souvislosti zeptal na jednu věc. To, co se teď projednává v parlamentu v souvislosti s příslušným nařízením, je eh, takzvaná minimální varianta, protože rada se nekonečně dlouho nemohla shodnout na tom, eh, co vlastně je k dispozici a komise stáhla svůj návrh, ten první návrh, eh, předložila další a jak říkal pan van Nistelrooy, my jsme jako parlament teď eh, v takové pozici, abychom si podle svých představ do toho ještě nechali eh, zařadit některé věci. Což u některých zemí je obtížné, protože už to chceme konečně eh, chceme spláchnout. Ze stolu chceme, aby to bylo v praxi, v regionech. Takže ty požadavky, které máme na eh, jednodušené zřízení, zatím jsme vůbec nedosáhli a proto já tak trochu lituji, že eh, jak se to tak naznačilo, jak si sami nechcete znovu eh, sednout a zamyslet se nad nějakým novým zjednodušeným řízením, tak aby ty peníze se dostaly co nejvíce do, lidí, do regionů k lidem, které, kteří je nejvíc potřebují. Mohli byste nám eh, ještě jasně eh, jednou říci, ještě za španělského předsednictví chcete přijít s nějakým konkrétním návrhem, nebo jestli se aspoň vedou v radě debaty o eh, tom, jak by se na úrovni celého společenství dalo zjednodušit to příslušné řízení. Děkuji vám a paní Schroeder. Děkuji. já mám jenom praktické otázky. Vy jste tady hovořil o jistých koncepčních směrech, které také nám mají ukázat, jak to bude pokračovat po roce 2013. Mě zajímá, zdali tyto koncepční směry jsou španělským návrhem, a nebo zdali je to návrh pracovní skupiny rady, a nebo zdali je to to, co budoucím půl roce budete v radě připravovat a co také chcete dosáhnout. Toto mně nebylo jasné. Zdali se jedná o španělskou pozici, znali je to cíl, nebo zdali jsou to jisté kompromisy, které jsou zastoupené v radě. A v této souvislosti by mě zajímalo, zdali jak a jak intenzivně budete jednat v rámci pracovní skupiny o reformách po roce 2013. Zdali tato pracovní skupina bude intenzivně jednat, zdali budete tvrdě pracovat, jaké máte v této souvislosti představy. Děkuji vám. Prosím vás o odpověď, pane ministře. Muchas gracias por sus... Já vám děkuji za vaše příspěvky. První otázka od pana van Nistroje se týká úlohy Evropského parlamentu při stanovení politiky soudržnosti. Já bych chtěl zaprvé říci, že si myslím, že základem je spolupráce Musíme se naučit žít s novými pravidly, s novým postupem, abychom tak podpořili tuto spolupráci. Naše konkrétní cíle během španělského předsednictví, já jsem vám je stručně schrnul během svého příspěvku, Budeme o ně hovořit na tomto setkání příští měsíc v Zaragose. A samozřejmě Evropský parlament tam byl také pozván. Takže tam bychom vás chtěli zapojit do tohoto procesu, do těchto úvah. Jedná se o budoucnost strategie 2020. Já si myslím, že ještě není dán přesný vztah mezi politikou soudržnosti a strategií 2020, takže se nad tím musíme vážně zamyslet a znovu opakuji, že forum, kde se o tom bude hovořit a budeme se zamýšlet nad tím, jakým způsobem propojit tyto dvě záležitosti, to bude setkání příští měsíc v Zaragoze. Tam budeme o těchto tématech hovořit. A opakuji, že Evropský parlament je tam zván. Počítáme s vaší účastí. Pokud jde o zjednodušení, já bych chtěl znovu říci, že o tom budeme hovořit v únoru a je to jedna z priorit španělského předsednictví. My bychom já s vámi nyní hovořím jako správce vnitrostátního rozpočtu, tedy v mé zemi, existují kontroly, které jsou velmi přísné a jsou stejně tak přísné jako kontroly komise, která kontroluje evropské fondy. Je tomu tak v mé zemi i v dalších zemích. A toto řízení rozpočtu, tato zpráva rozpočtu je stejně tak tvrdé jako e, tedy řízení rozpočtu komise. My tyto rozpočty spravujeme tak, aby nedocházelo k velkým zdržením. Občas eh, ke zdržení dojde, ale obvykle jsme velmi účinní. Pokud to lze učinit na vnitrostátní úrovni, tak to je také možné v kontextu Evropské unie. Samozřejmě tyto systémy eh, vnitrostátních kontrol se nezrodily eh, okamžitě, ale je to výsledek zkušeností, mnohaletých zkušeností. A zde ve Evropské unii na nás čeká stejný úkol, abychom se to naučili, abychom se naučili vše účinně spravovat. Takže já jako, řekněme, vnitrostátní správce těchto financí, tak si myslím, že musíme vše zlepšit, a že, ale musíme uplatňovat přísné kontroly. Ale tyto kontroly nesmí být příčinou spoždění, nesmí být příčinou toho, že programace nebude splněna a že bude docházet k několika letým spožděním. Není to něco, co bychom mohli vyřešit eh, během jednoho dne, ale myslím si, že o tom můžeme hovořit, jak to vyřešit. Znovu tedy o tom budeme hovořit v únoru v Saragose a tam o tom budeme hovořit detailněji. A dále Smysl mého příspěvku byl jaký? Samozřejmě je to španělský návrh, který e, představíme také na neformálním setkání ministrů v únoru. Je to návrh priorit španělského předsednictví. Samozřejmě v komisi se již v tomto směru pracuje. A myslíme si, že je důležité, aby tato práce pokračovala aby pokračovala i v budoucnosti. Každopádně bych chtěl zopakovat, že to, co jsem zde předložil, tak to byly také cíle španělského předsednictví. Děkuji. Dobrá, děkuji vám. Mám osm eh, přihlášených eh, do debaty. Rád bych se zeptal, jestli eh, se chce přihlásit s otázkou ještě někdo další a pokud ne, tak uzavřu ten seznam, abychom začali hlasovat čas. A teď dávám slovo panu Moreskovi.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 Pokud jsem to eh, eh, dobře pochopila, tak eh, cíle španělského předsednictví jsou nesmírně ambiciozní a zdá se, že se zaměřujete na hlavní témata, která se probírala v parlamentu a v našem výboru. Hovořil jste o krizi, o dopadech krize a v tomto kontextu bych se ráda, pane ministře, zeptala, jestli španělské předsednictví, kromě priorit, které jste zde představil, se také e, zabývalo v nadcházejících šestích měsících nějakými konkrétními kroky e, na podporu e, zemí, které se stále potýkají s topary krize. A pokud jde o tu strategii, 2020, tak v rámci eh, této strategie se vlastně, pokud víte, místní úřady vůbec nezmiňují. Zeptala bych se vás tady, pane ministře, jestli si myslíte, že eh, v nadcházejících šesti měsících budete moci v tomto ohledu nějak přispět, zejména pokud se eh, domníváme, že předsednictví a vlády na několika úrovních nemohou uspět bez příspěvku eh, místních úřadů. Mohl byste prosím eh, zareagovat na tyto otázky a děkuji vám za to. Okay, thank you very much. Mr. Já vám děkuji, pan Vlasák. Já bych vám také chtěl poděkovat za prezentaci vašich priorit a chtěl bych některé věci podtrhnout. Vy jste se zmínil o kontrolách já se domnívám, že to je jedna z věcí, která znepříjemňuje žadatelům samozřejmě eh, jejich orientaci a eh, žádosti o, o peníze. A chtěl bych se zmínit, jaký názor máte na uznávání jednotlivých kontrol při stejné metodice. Druhá věc, která mě tíží, jsou statistické metody. Já rozumím tomu, že potřebujeme stejná čísla, na druhé straně to zatěžuje žadatele a byl bych rád, kdybychom jim mohli i pomoci v této oblasti usnadnit jim toto výkaznictví. A poslední věc, na kterou bych chtěl znát eh, váš názor, se týká mechanismů na zvýšení pružnosti. Rozumím tomu, že při změně podmínek, při například finanční krizi, je potřeba na toto velmi rychle reagovat, čili jaké mechanismy míníte tím zvýšení pružnosti. Děkuji. Okay, thank you very much. Mrs. Deli. Děkuji paní Deli a potom odpověď pana ministra. Děkuji, pane ministře. Pane státní tajemníku, vy v roce boje proti sociální exkluzi máte velké problémy, protože pr- milionu lidí v Evropě žije pod hranicí chudoby. To znamená, že my tady se musíme zaměřit jak na sociální rovnost, tak i potom na rovné podmínky v oblasti energetiky, protože vysoké ceny za energie jsou velice Eh, složitě platitelné pro lidi. To znamená, že lidé potom, když jsou vysoké ceny energií, nemůžou rozumně si vytápět byty. Já jsem si také vyslechla projev pana Zapatera ve Štrasburku, který by chtěl vytvořit společný energetický trh tak, aby energetická závislost byla snížena. V roce 2007 španělský ministr pro bydlení na Evropské ministerské konferenci se ptal také na zlepšení e, o dostupnosti bydlení ve Španělsku a také se konala demonstrace ve Španělsku, kterou spořádali studenti, kteří protestovali proti bídě v oblasti bydlení. Takže mě by zajímalo, co zde navrhujete pro řešení těchto otázek, jaká opatření budete navrhovat, abyste bojovali proti chudobě a také, jak budete bojovat proti specifické otázce energetické, takzvané energetické chudoby. Z za několik měsíců se také bude konat konference na toto téma, jaké konkrétní návrhy předloží španělské předsednictví na snížení energetické chudoby. Jak již jste řekl, tak existují bohaté regiony, jako například Paříž, odkud já pocházím, tak tam jsou také velké rozdíly uh, mezi lidmi. Jak hodláte tedy posouvat v těchto regionech? Thank you very much. Mr. Minister, you have the floor. And once again, I would be very pleased. Děkuji vám. A, a pan ministr dal vám slovo a poprosil bych vás o co nejvyšší stručnost, protože nemáme tolik času. Budu stručný, tak jak mě o to žádáte. První otázka se týkala konkrétních protikrizových opatření. Musíme být eh, realističtí a myslím si, že nedosáhneme většího přísunu peněz. Ale byl by to krok ku předu, pokud bychom mohli účinným způsobem nakládat z prostředky, které již nám byly přiděleny. To znamená, že peníze z fondů se musí dorazit ke svému cíli. Takže musíme garantovat, aby se politika soudržnosti naplnila na 100%. Regionální a místní účast. Já pocházím ze země, která je velmi decentralizovaná. Tam je tato institucionální roztříštěnost funguje a funguje v praxi. Funguje dobře. A proto souhlasím, že bychom měli rozvíjet tuto institucionální roztříštěnost, abychom podpořili eh, místní a regionální účast. Takže musíme rozvíjet mechanismy, které již existují, které jsou známé, aby se tato účast na mnoha úrovních mohla uskutečnit. Statistické kontroly. My chceme, abychom dostali reprezentativní vzorky z mnoha projektů a abychom tak dostali výsledky, aniž bychom eh, přetěžovali kontrolami. Může to znít velmi technicky a jako by to bylo přímo z oblasti statistiky, ale není to nic složitého. Pouze jde, jde o to si věci uspořádat a dosáhnout proporcionality. In pokud jde o pružnost, my bychom chtěli, aby, abychom zvýšili pružnost a přizpůsobili eh, každou činnost eh, různým specifikům všech regionů, aby všechno fungovalo dobře ve všech regionech. Dvě poslední otázky Promiňte, nebudu odpovídat detailně, protože se mě přímo netýkají, nebo přímo jimi se jim nezabývám, to znamená energetická chudoba a nedostatek bydlení. Jistě to znáte, že my jsme se ve španělském předsednictví taky zabývali touto otázkou. Tak, jak řekla paní poslankyně, předseda španělské vlády řekl, že je velmi důležité zabývat se vnitřním trhem s, energi- s energiemi, abychom tak eh, čelili problémům energetické chudoby. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Teď pan Alfonzi Gormaněs a Kostináro. Oui, merci, monsieur le président. Euh... Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal eh, na dvě nebo tři věci. Za prvé, co chce španělské předsednictví udělat, eh, aby rozpočtové eh, závazky na regionální politiku šly opravdu tam a nikam jinam kvůli hospodářské krizi nebo tak podobně. A jak to chcete zajistit eh, dlouhodobě? Protože pokud eh, chcete udělat nějakou politiku, musíte to mít zajištěné dlouhodobě, nejenom na půl roku. A potom eh, makroregiony, například Balcký makroregion, Dunajský makroregion za maďarského předsednictví, které nadchází. Jako poslanec Korziky, mm, jako poslance z Korziky by mě zajímalo, Eh, jestli španělské předsednictví se nebude zaměřovat na eh, západní středozemí jako makroregion. Dnes už například na Korzice není možné přepravovat eh, zboží na Sardinii. Nákladáky jedou do Marseille, musí absolvovat velmi přetížené dálnice do Janova a potom Eh, jedou teprve eh, na ten druhý ostrov. Takže eh, místo toho, aby jeli těch 14 kilometrů mezi našimi ostrovy. Takže co chcete v rámci politiky soudržnosti dělat s tímhle? Tohle je tak trochu karikatura tenhle příklad, ale je to dobrý příklad. Potom jste hovořil o cílích. My bychom se rádi bavili o kritériích, nejenom o HDP. Lze to totiž pojmout jinak tu eh, regionální eh, soudržnost. Nejenom eh, měřítkem HDP. Dobrá, děkuji vám, pan Gutumaněs. Pan mistře, já bych se vás rád zeptal na v Evropskou unii a Barkasovou zprávu. Správně říkáte, že nedostaneme více peněz, potřebujeme spíš ty stávající prostředky používat efektivně. Ji. V zprávě profesora Barka se, se v čísle 10 navrhuje, aby každý členský stát každé tři eh, roky eh, předložil zprávu o efektivitě využívání prostředků ze strukturálních fondů. Na druhou stranu víme, že generální ředitelství pro eh, regiony v komisi v roce 2009 zpracovalo studii o dopadu strukturálních fondů o parametrech, jako je nezaměstnanost, platební bilance, růst HDP, vývoz, dovoz. A já bych se zeptal, že, protože my v rozpočtovém výboru eh, chceme eh, eh, obecně zkoumat efektivitu vynakládání prostředků těchto rozpočtových v rámci přehodnocování rozpočtu. Tak jak se španělské předsednictví eh, staví k takovým eh, těm, k eh, takovýmto návrhům, včetně návrhu profesora Barga? Děkuji. Pan Bustinláro. Děkuji, pane předsedo. A pane ministře, já bych vám chtěl poděkovat za vaši prezentaci. Pro všechny je Španělsko model úspěchu. E, ukázalo se, že politika soudržnosti změnila vaši e, zemi tak jak e, říká premiér Zapatero, ale došlo k tomu jenom po několika cyklech financování příslušné politiky. Nové členské státy budou mít prospěch jenom z jednoho cyklu a dvou let a už budou muset tady zaznamenávat nějaké výsledky a pak se bude přecházet k nové politice soudržnosti. V letech 2005 až 2007 se eh, vyjednalo všechno eh, v rámci proměných vzorců. A eh, soudržnost tam byla velmi důležitým parametrem. Myslíte si, že, nebo kam si myslíte, že se budou ubírat eh, vyjednávání o budoucnosti eh, politiky soudržnosti? Tady nejde o žádnou technikáli. Ta politika bude eh, součástí nového finančního rámce 2014 až 2021. Tady už hovoříme o rozvoji a o mm, rozhodovacím mechanismu, tak na to bych se chtěl zeptat. Děkuji. Děkuji vám. Pane ministře, máte slovo. gracias de nuevo por sus... Eh... Znovu vám chci poděkovat za vaše komentáře a otázky. První otázka se týkala rozpočtových závazků, které již existují a jak je udržet během tohoto programovacího období a v budoucnu. V budoucnu budeme muset respektovat to, co již bylo dohodnuto. Finanční perspektivy odráží velmi křehkou rovnováhu mezi zájmy a problémy různých regionů a různých zemí, které tvoří Evropskou unii a jejich závazky a je zapotřebí to res, respektovat. Naše priorita je zajistit, aby se naplnily závazky, které již existují a aby vše proběhlo účinným způsobem. To bude naším cílem. Pokud jde o makroregiony, Určitě musíme zvýšit nadnárodní spolupráci, protože to může vyřešit problémy občanů. A to také vyjadří, vyjadřuje koncept evropského občanství, ale zároveň musíme respektovat finanční neutralitu. Zdroje jsou omezené, je jich málo. A financování makroregionu to nemůže znamenat, že budeme mít více zdrojů zdroje nebo finance již jsou přiděleny, ale měli bychom je lépe využívat. Ve svém příspěvku zde navrhujete změnu indikátorů. Najít tedy jiný indikátor než HDP. O tom můžeme diskutovat. Proč ne? Proč bychom se nezamysleli nad jiným indikátorem? Ale musíme si uvědomit, že zde existují určitá omezení při eh, zavádění nových indikátorů. Musí být založeny na objektivních kritériích a musí odrážet tedy veškeré skutečnosti. HDP možná neodráží eh, celou skutečnost, ale je to velmi homogenní kritérium pro všechny země je lehčí, jednodušší ho srovnávat. Problém je ten, že si musíme vybrat mezi tím, že budeme velmi přesní, ale zároveň velmi subjektivní a nedosáhneme schody, anebo že budeme mít jednoduchá opatření, ztratíme tak část informace, ale bude to snažší. Určitě každý region má jiné problémy. Měli bychom to převést na proměnné, na velmi eh, rozdílné indikátory. Já, když eh, nyní budu hovořit o španělských regionech, u jedněch se bude jednat o hustotu obyvatelstva, dále to bude toky přistěhovatelství, přistěhovalectví, dále náklady na vzdělání, další oblasti budou mít jako hlavní problém to, že jsou ostrovní regiony a tak dále. Mohli bychom dosáhnout toho, že každý region bude mít eh, rozdílnou strukturu nákladů, ale je užitečné pokračovat a dosáhnout flexibilitu indikátorů a najít takový indikátor, který by odrážel veškerou realitu. Ale pokud budeme chtít velmi podrobní, tak nakonec eh, budeme mít velmi obtížnou debatu a nedosáhneme jasných závěrů. Takže já souhlasím s tím, že bychom určitým způsobem měli zjistit nebo poměřovat dopad politiky soudržnosti, ale zároveň bychom měli být rozumní a chápat, že příliš velká přesnost možná není to pravé protože musíme mít srovnatelné indikátory. A tyto indikátory ještě musí schválit všichni. A dále zde byl dotaz týkající se dopadu politiky soudržnosti. Budu velice stručný. Nakonec politika soudržnosti je placena z vnitrostátního rozpočtu. Takže pokud země nebude růst, tak nemůžeme eh, dodat další prostředky, ale u tohoto bych skončil. Děkuji. Mr. Matur, uh, eh, would you please... Děkuji. Ještě ještě jedna kratonká otázka, protože už mám jenom pět minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím do toho minutového limitu vejít. A já se chci zeptat na otázku budoucnosti politiky soudržnosti. Pane ministře, vy jste se zmínil o jistých přechodných obdobích, ve kterých se regiony mohou vzdálit od cíle politiky soudržnosti. Vy jste také hovořil o tom, že by mohlo dojít k eliminování financování. Tak se vás chci zeptat, jak bychom měli postupovat, aby se rozdíly mezi regiony v Evropě nezvětšovaly. A chci se ještě také vyjádřit ke kolegovi Maneskovi. Vy jste řekl, že investice z regionálních fondů nejsou dostatečně koordinovány. A ve své odpovědi, pane ministře, jste hovořil o dobrých vztazích státních, regionálních a místních orgánů ve Španělsku. Tady hovoříme o víceúrovňové správě. Hovoříme o podobných záležitostech, jako je tato. Kdo se domníváte, že by měl tyto regionální fondy, tyto investice koordinovat? Thank you very much, Mr. Eh, eh, Lastra. Děkuji, pane Kostasi, a nyní odpověď na vás, pane ministře. Ministro, senior, sekretar... Vážený paní ministře, vážený státní tajemníku, já bych vás chtěl přivítat eh, v tomto výboru a poděkovat vám za vaše představení priorit španělského předsednictví. Nemáme příliš času, takže mám na vás dvě stručné otázky. První, a již jsem o tom hovořit, mohli byste říci podrobněji, jakým způsobem by se mělo zacházet se současnými přechodními regiony a dále? Jaký vztah má současná politika soudržnosti a lisabonský, lisabonské cíle? Děkuji. The last question, Mr. Boro. Děkuji. Poslední dotaz, pan Boro. Děkuji, eh, pane předsedo. Se zájmem jsem eh, viděl v programu předsednictví, eh, který je uveřejněn online, eh, několik bodů o odlehlých periferních regionech a ostrovních regionech. A chtěl bych se zeptat, jak předsednictví chce implementovat své plány v rozvoji ostrovních regionů. A chce předsednictví, aby komise uplatnila eh, program Cesta pro Evropu. Jak eh, chce dosáhnout tohoto cíle a závěrem eh, ke stávající problematice krajně odlehlých regionů. Jak chce předsednictví tyto regiony lépe zahrnout nebo zapojit do regionu oceánu. <laughs> Para contestar a preguntas, así que voy a... Nemám příliš času, mám dvě minuty na to, abych odpověděl na vaše otázky, takže budu stručný. Pokud jde o přechodné regiony, já si myslím, že zde nebude docházet k velkým změnám v přidělování financí z evropských fondů já si myslím, že o tom nebudeme diskutovat, to už je akceptovatelný eh, koncept. Pokud jde o regiony phasing out, programování je nastaveno takovým způsobem, že v budoucnu by mělo smysl pro regiony, které budou phasing in a phasing out během následující programovacího období, abychom rozdělili zdroje a toto rozdělení by mělo být eh, více stejnorodé a mělo by být lépe rozloženo v čase. Abychom také zabránili vzniku rozdílů, pokud se v některém regionu například zvýší nepatrně příjem na obyvatele a tak se vzdálí tedy původnímu cíle, tak si myslíme, že bychom měli vše naplňovat postupně a přihlížet také k těmto okolnostem. A otázka zprávy nebo řízení, kdo by měl koordinovat řízení fondů. Pokud je to na různých úrovních, pokud e, tam spolupracují tedy stát a místní regionální organizace, tak já si myslím, že v Evropské unii to fungovalo prostřednictvím států. Přidělování fondů nemůže ignorovat strukturu členských států. A dotaz, který se týkal odlehlých regionů. V květnu bude, se bude konat specifická konference k tomuto tématu. Španělsko má také takový odlehlý region, takže víme, jaké s tím souvisí praktické problémy, jakým způsobem se přidělují fondy. Problémy jsou spíše praktického rázu než organizačního rázu, ale v květnu budeme mít konferenci na toto téma. A dále pan Cortés se zmiňoval o přechodných regionech. Zde bych chtěl říci, že kritéria, které v současné době používá Unie, jsou správná, byla schválena, takže zde nemůže být e, velká, velké rozdíly. Pokud zde dojde k malé statistické změně, nemůže docházet stejně k velkým rozdílům. Cílem politiky soudržnosti je zvláště zajistit konvergenci mezi regiony a musíme pracovat a postupovat tímto směrem. Myslím si, že schéma je správné. Jde tedy pouze o to, jakým způsobem budeme fondy řídit, jestli to bude cíl konvergence, nebo jestli to bude tedy cíl konkurenceschopnost, co bude správnější, abychom přizpůsobili region eh, realitě. Děkuji, to je vše. Děkuji vám, pane ministře, za vaši prezentaci, za vaše připomínky, také za vaše odpovědi a všem ostatním děkuji za opravdu plodnou diskusi. Děkuji vám. Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat a nyní jsme u bodu číslo pět. Okay. Yeah. Miguel? Yes? You want to test the system or not? Yes. Uh, you can say open, we open the vote. Just a test, please, dear colleague. Jenom si uděláme test. Eh, takže hlasování je zahájeno, otestujeme si hlasování. hlasování. Eh, hlasujte prosím, hlasovali všichni. Takže ještě jednou zahajuji hlasování, ale jenom testovací. Hlasovali všichni? Ještě ne? Takže funguje to všem? Ano, snad ano. Bohužel nemám sebou hlasovací kartičku. Takže se budeme vždy snažit ho připočítat. Ano, vždy vás připočítáme k příslušnému výsledku. Takže můžeme nyní, tak říkajíc, ukončit hlasování. Ano, v pořádku, děkuji.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 Nyní číslo 5. Zpráva o Bílé knize komise nazvané Přizpůsobení se změně klimatu směřování k evropskému akčnímu rámci. Takže tady máte hlasování a začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Zahajuji hlasování. Pro, proti, zdrželi se. Prověříme to. Hlasování zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. Takže byl tento pozměňovací návrh zamítnut, pane předsedo? Já jsem si také zapomněl k hlasovací kartičku. Já hlasuji proti. Technická připomínka? Pane předsedo, my tady máme velice moderní techniku ale já jsem neviděl na tabuli na obrazovce výsledky. Bylo by dobré, kdybychom viděli výsledky na monitoru. Můžete nám to vždycky potom na konci hlasování nějak zařídit, ukázat? We go to the amendment number two. Nyní pozměňovací návrh číslo dvě. Pan Van Nistelrooy? Možná, že se musím zeptat přímě. Já bych se chtěl dozvědět výsledek elektronického hlasování, protože my jsme to na monitoru neviděli. Vy jste řekl, že to bylo zamítnuto, ale já bych chtěl vědět, jakým poměrem hlasů. 22 proti a 17 pro. Pozměňovací návrh číslo dvě. Zahajuji hlasování. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Nevím. Pozměňovací návrhy 5, 6, 3, 4 odpadají. Pozměňovací návrh 7. Oddělené hlasování, hlasování po částech. Hlasujeme o části 1. Zahajuji hlasování. Kde pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Osmička. Zahajuji hlasování. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 9. Hlasování o část, po částech. Část číslo 1. Zahajuje hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Část 3, zahajuje hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Posměvací návrh 10. Zahajuje hlasování. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11. Zahajuje hlasování pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12. EPP ústní pozňovací návrh, tak aby slovo develop se nahradilo slovem re, reinforce. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13. Hlasování po částech. První část Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 hlasování po částech. Část číslo jedna zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to prověřit elektronicky? Nebo je to v pořádku? Ano, asi je to v pořádku. Pozměňovací návrh 16. Ústní pozměňovací návrh tak, aby se vložilo slovo local před slovo authorities. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 17. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. Ústní pozměňovací návrh navrhovatele, který chce vypustit slovo instrument. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19, 21 a 22 odpadají tímto. A nyní přecházíme k 23. Zahoji hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 24. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25. Toto je ústní pozměňovací návrh zelených. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26. Zahajuji hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak to prověříme, prověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování pro, Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. Šestnáct pro, dvacet dva proti. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování pro proti, zdrželi se. Musíme to prověřit, domnívám se, musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 21 pro, 17 proti. Schváleno. 27, 29, 30 odpadají a nyní jsme u 28. Zahajuji hlasování o 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 32. Zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Musíme to raději zkontrolovat, nejsme si jistí, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Hlasování je ukončeno. Pro 31, 8 proti, schváleno. Třicet čtyři. Zahajuji hlasování. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet pět. Pro, Proti. Zdrželi se. Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 37 odpadá, protože byla schválena 35 a nyní 38. Zahajuji hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 4, zahajuji hlasování pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 a 42 odpadají a nyní jdeme ke 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43. Pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou to prověříme raději elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni. Hlasování ukončeno. 22 pro, 18 proti. Pozměňovací návrh byl schválen a nyní se dostáváme k návrhu stanoviska a budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro? Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Takže Stanovisko bylo schváleno 29 pro, 8 proti. Děkuji vám velice a blahopřeji zpravodaji. A nyní já bohužel musím na půl hodinky odejít a kolega bude pokračovat v dalším hlasování. Pan Pípr.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 Kolegyně, kolegové, tak budeme nyní pokračovat a budeme pokračovat v hlasování o zprávě ochrana finančních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2008. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o kompromisním pozměňovací návrhu 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím odpadá 2, 3, 4 a budeme hlasovat o 5C. Pro, proti, zdrželi se, to raději ještě zkontrolujeme elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky o pětce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 pro, 13 proti. Šestka byla stažená, to znamená, že budeme hlasovat nyní o sedmičce pro, proti, Promiňte, také sedmička odpadá, odpo, pro, omlouvá se pan předseda, takže sedmička také odpadá. Budeme hlasovat o osmičce. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se,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 Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká pan předseda. Hlasování ukončeno. 38 pro, dva se zdrželi, žádný hlas proti. Blahopřeji srdečně paní navrhovatelce. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die Maschine muss... Dostáváme se k dalšímu bodu. A to je návrh stanoviska Evropské, o Evropské investiční bance, výroční zpráva za rok 2008. A nyní začneme pozměňovacím návrhem číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, raději bych to ještě zkontroloval. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut, je zde stejný počet hlasů. Takže pan Kelly je ale pro, tak je to schváleno, protože těsně to prošlo 21 ku 20. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6. Pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Velká většina pro, 38 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji paní Krell. Ja, wir machen dann weiter mit der Sitzung. Lassen Sie mich... Budeme pokračovat v zasedání a dovolte, abych vám předem připomněl, že e, zítra bude naše zasedání pokračovat, asi v 9 hodin. Ještě jednou to řeknu, protože někteří z vás neměli e, sluchátka e, na hlavě. Takže na rozdíl od toho, co je tady napsáno v podkladech, já to tady alespoň mám, zítra pokračujeme v zasedání a sice od 9 hodin. Nyní se tedy dostáváme k bodu 8. Zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním, zvláštní kontrola stavu. Spravodajkou je tady paní Fragut. A to nám teď představí návrh svého stanoviska. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme předložili návrh stanoviska stejně tak, jak ho představila komise a výbor pro zemědělství. Víte, že oblasti, které se nyní považují za znevýhodněné, zabírají zhruba 50 zemědělského prostoru ve společenství. Existují oblasti, které jsou na půl cesty, které mají určité nevýhody a e, horské oblasti, ale my se budeme zabývat těmito prostředními oblastmi, které mají zvláštní charakteristiky. Během následujících měsíců učiníme rozhodnutí a to bude důležité pro dopad na budoucnost společné zemědělské politiky. Můj návrh je založen na následujících bodech. My si myslíme, že je velmi důležité pro budoucí stanovení kompenzací, abychom snížili existující rozdíly mezi pomocí, kterou poskytují různé členské státy musíme se zabývat hlavním cílem, což je zásada soudržnosti. Máme zde eh, velké rozdíly mezi 16 eury na hektar ve Španělsku až 200 či více eur na hektar v Belgii. Účetní dvůr proté, poté eh, poukázal na rozdíly mezi různými zeměmi. Další bod o kterém dnes jednáme, je téma vylidňování. Komise by chtěla vyškrtnout toto kritérium vysídlování a všechna, veškerá pomoc by se měla poskytovat prostřednictvím venkovského rozvoje. My si myslíme, že kritérium vysídlování je důležité, protože vysídlování také urychluje přírodní znevýhodnění a existuje zde také riziko dezertifikace. Když to budeme považovat za jakýsi jazyček na vahách nebo další doladění, dolaďování, nalezneme tak eh, soulad mezi těmi, kteří by eh, chtěli nebo by byli pro jednu možnost a další, kteří by chtěli zachovat status quo. Našli bychom tedy rovnováhu. Další, chtěli bychom, aby bylo zavedeno dostatečně dlouhé přechodné období, aby tak regiony, které nebudou mít již pomoc, protože přijdou o statut přechodné eh, nebo přírodní znevýhodněné oblasti, aby se tak mohly lépe přizpůsobit nové situaci pomocí těchto prostředků. Další bod, je ten, že místní a regionální úřady by měly být konzultovány stejně tak, jako příslušná zemědělská združení. Víte, že existuje osm kritérií, které mají eh, vědeckou povahu. Ty nám dodala vědecký, eh, vědecká komise nebo vědecký výbor. Existují zde různé mapy, eh, s pomocí kterých bychom určili nakonec výsledné oblasti a myslím si, že by bylo velmi důležité vyslechnout si příslušné místní regionální orgány. Další bod, o kterém také hovořil účetní dvůr, je nerovnost eh, nebo rozdílnost eh, kritérií, která se uplatňují při určování, která oblast je, eh, stojí uprostřed a která ne. Proto je důležité zjednodušit režim a stanovit objektivní komunitární kritéria. Toto je hlavním cílem návrhu. Ale také bych chtěla zdůraznit, že členské státy by měly být, eh, mít určitý manévrovací prostor, aby mohly také eh, uplatňovat určitá vnitrostátní objektivní eh, pravidla, aby tak přizpůsobili každou oblast jejím rozmanitým podmínkám. Dále my zde zmiňujeme oblasti, kde technický pokrok mohl překonat toto přírodní znevýhodnění. My zde hovoříme o nákladech, které eh, mohou být vynaloženy na tento technický eh, pokrok. Hovoříme zde oblastech s nedostatečnými výrobními alternativami nebo s nízkou výkonností zemědělství. Já jsem byla velmi stručná. Stručně jsem vám tedy uvedla, jaké byly návrhy a nyní budeme mít určitou lhůtu pro pozměňovací období a já jsem vám také chtěla říci, že já sama e, budu mít několik pozměňovacích návrhů k, e, k návrhu stanoviska, protože bych chtěla ještě upřesnit e, téma znevýhodněných oblastí, a definice, protože definice eh, zemědělské politiky z roku 2000 je velmi eh, nepřesná a nezohledňuje zde tyto přírodní znevýhodněné oblasti. Definice je velice zmatená, nejsou zde zahrnuty ostrovní oblasti a proto bychom chtěli také učinit pozměňovací návrh, abychom mohly zahrnout tyto oblasti, protože například Kanárské nebo Baleárské ostrovy ve Španělsku, tak eh, tyto oblasti nebyly začleněny do pomoci, i když eh, v minulosti to bylo jinak. Takže my toto zohledníme v našem návrhu. Děkuji. Děkuji vám, paní eh, zpravodajko. To znamená, že lhuta pro pozměňovacích, eh, po, po, předložení pozměňovacích návrhů je 2. Eh, února a potom hlasovat o návrhu stanoviska budeme 22. února. A nyní bych dal slovo zájemcům o debatu. Pan Alfonzi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jménem naší frakce bych řekl, že budeme bedlivě sledovat obsah zprávy. Sociální a ekonomická kritéria, nízká hustota obyvatelstva, vzdálenost od hlavních míst potřeby, to jsou všechno věci, které musíme brát v úvahu, když se zabýváme strukturálními handicapy. Také bychom se chtěli eh, zaměřit na možnost místní adaptace, přizpůsobitelnosti, tak aby tam byla určitá flexibilita. A potom bychom eh, rádi, aby celý ten eh, systém pomoci byl ještě překoncipován, zejména pro znevýhodné oblasti. Víme, že v některých oblastech se zase hodně spekuluje, zejména pokud jde o akvizice pozemku, a tady hovoří o Skosku kde jsou někteří příjemci evropské pomoci, kteří nepřispívají eh, žádné místní výrobě. Takže eh, měli bychom se lépe zaměřovat na eh, ty výrobní aktivity. Děkuji a dále pan Oru. Děkuji, pane předsedo. Ten návrh stanoviska má za cíl zaměřit se na nová kritéria nebo přizpůsobit ta stávající kritéria a tak, abychom eh, lépe definovali to, ty oblasti. Máme tady 8 kritérií, já bych měl otázku. Mimochodem, myslím si, že eh, paní eh, navrhovatelka už v zásadě reagovala na moji otázku, kterou chci eh, položit, ale možná, že to ještě potvrdí. Podíváme-li se na webové stránky Generálního ředitelství pro eh, zemědělství, najdeme mapu oblastí, eh, které jsou považovány za přírodně znevýhodněné v zemích, jako je Bulharsko nebo Rumunsko, ale také francouzských krajně odlehlých regionů, které Eh, se považují za eh, způsobilé pro přijímání těchto fondů na celém svém území. A já bych se chtěl zeptat, jestli přijetím těch nových kritérií nezměníme situaci, jak ji známe dnes. A potom poslední věc. Podíváte-li se na ta kritéria, nebylo by možné ještě jedno kritérium přidat, tak abychom mohli přesně určit země s přírodním znevýhodněním, a sice eh, země, kde byla půda těžce znečištěna určitými eh, zdravotně závadnými látkami. Tak, ještě tady mám ještě jednu další otázku, říká pan předseda, a sice od pana Obermajera. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, zpravodajka eh, se dotkla důležitého bodu a sice eh, kvalitativního zlepšování regionu prostřednictvím technické výbavy. Zní to možná dobře, ale obsahuje to určité nebezpečí, protože víme, že technické vybavení může způsobit velké problémy, Eh, trvale udržitelného mu využívání regionu. Tady konkrétně mm, myslím na eh, velká těžká vozidla, která se používají v zemědělství. Samozřejmě eh, lépe se potom udělává půda, ale dojde samozřejmě také ke zhutnění půdy. A to zase stíží její využívání další. A potom je tady také přivádění vodu technickými, eh, vody při, technickými prostředky, zvýší se plodnost eh, eh, území, ale potom zase se vyčerpají svoje pozemní vody a vede to k šíření stepí. Takže je třeba opravdu dávat pozor na to, mm, technické vybavení, protože to nezbytně nezlepšuje trvale udržitelné obhospodařování toho regionu. Dobrá, máme tady ještě dva další řečníky. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkovala a paní zpravodajce za velice dobrý návrh. Souhlasím s šesti body, o kterých jste, na které jste se zaměřila. Jsou velice důležité ke zlepšení regionalizace. Zejména mimořádně dobré jsou dvojka a trojka a já bych se k ním chtěla na něco zeptat. Podíváte-li se tady na dvojku, tak tam se hovoří o vylidňování. A toto vylidňování nebo vysídlování je zde kritérium. Jak tedy relevantní je vysídlování mezi těmi kritérii? Také s přihlížnutím k tomu, co k tomu říká komise. Ke trojce bych se chtěla něco zeptat. Tam se hovoří o přechodném období. Jak dlouhé by mělo být? Děkuji za tyto otázky a na závěr pan Olejničák. Děkuji bardzo. E- Děkuji. Program který je určen na podporu znevýhodněných regionu je zaměřen přímo na farmáře, na zemědělské výrobce. My hodláme malé podniky podporovat ve výši 100 až 150 euro na hektar. Tady hovoří minimálně o nových členských státech. A chtěl bych také zdůraznit, že toto zahrnuje také podmínku, aby peníze tekly přímo do výroby. Toto nepřispívá k udržení obyvatel v příslušné oblasti a také to není žádnou zárukou odlidňová- proti odlidňování. Proto si myslím, že nové programy pro tyto regiony by měly zahrnovat společné cíle. Za prvé pro místní orgány a také pro farmáře, kteří by pak společně s příslušnými orgány pracovali na společných cílech tak aby peníze z tohoto programu nešly přímo k farmářům, protože pak to bude rozděleno mezi malé závody a s těmito peníz, penězi vlastně nemůžete doca, dosáhnout cílu tohoto programu. Prosím, vezměte tuto moji poznámku na vědomí. Děkuji, děkuji za tento příspěvek. Než se vyjádří paní navrhovatelka, bude hovořit Evropská komise. Prosím, dávám slovo komisi a potom bude hovořit paní navrhovatelka. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za možnost krátkého statementu toto opatření musíme vidět v rámci celkové politiky pro rozvoj venkova. Politika pro rozvoj venkova se zabývá i otázkou odvlidňování těchto oblastí. Také se tady hovořilo o tom, že by se mohly rozvíjet strategie v rámci rozvoje venkova, která je realizována regionálními programy. V rámci těchto regionálních programů je platba za znevýhodněné podmínky jedno z mnoha opatření. A proto se musíme ptát, jakým co má za cíl tato platba za znevýhodněné podmínky. V současné době tato platba je určena pro vyrovnání přírodně znevýhodněných podmínek. To znamená, že platba není zde určena proto, aby se zabránilo odlidňování. Toto opatření bylo také kritizováno účetním dvorem, protože se zde aplikují různá národní kritéria a proto se snažíme stanovit jasná kritéria na evropské úrovni a během dlouhého procesu jsme spolupracovali s členskými státy, svědci a také jsme konzultovali testovali jednotlivé poradní výbory a snažili jsme se tato kritéria stanovit a tato kritéria nyní jsou testována v jednotlivých členských státech. Otázka toho, do jaké míry mají být podporovány regiony, kde byly již přírodní nevýhody překonány, to jsou tedy oblasti, které se v minulosti špatně obhospodařovaly, ale nyní se díky melioraci staly plodnými a opravdu výbornými regiony, takže si myslím, že toto bychom měli zkoumat, protože se dostaneme do potíží, proč bychom regiony, kde producenti dobře vydělávají, mají dostat další dotace, například kompenzace za přírodní nevýhody. Já si myslím, že touto otázkou se budeme muset ještě zabývat, tak aby toto opatření jsme mohli správně ospravedlnit a zdůvodnit. To znamená, že musíme postupovat opatrně při aplikaci národních kritérií při vymezování těchto oblastí, protože to byla ta hlavní námitka účetního dvora. Můžeme se samozřejmě ptát, zdali na stát může použít další dotační uh, opatření. Ale myslím si, že bychom měli zde postupovat evropsky a nevymezovat tato území pouze národní, v národním měřítku. Pokud se týče adaptačních lhůt, tak k tomu chci říci, že tady se nalezáme uprostřed procesu. Členské státy nám musí nejdříve vyložit karty na stůl a mapy musí zpracovat. A teprve, až budou zpracovány mapy, můžeme hovořit s členskými státy a také vyhodnotit výsledky, než bude zpracováván legislativní návrh. Samozřejmě i otázka přechodných lhůt je důležitým bodem v rámci diskusy, ale v současné době stanovit, přesně definovat přechodné lhůty je jednoduše předčasné. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji Evropské komisi Tady jsme slyšeli různé zajímavé připomínky také k názorům kolegů a nyní na závěr má slovo paní navrhovatelka. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co řekla komise a na různé příspěvky, které zde byly. Pokud jde o vysídlování, my jsme hovořili se zpravodajem eh, z výboru pro zemědělství. Ve zprávě se toto téma e, neobjevuje, ale my zdůrazňujeme, že v naší zprávě, že toto je velmi důležité téma, přinejmenším pokud jde o dolaďování. Vytyčí se mapa pomocí e, vědeckých kritérií z vědeckého střediska se uskuteční dolaďování, které se bude týkat vysídlování. První řečník to zdůraznil. My si myslíme, že je to důležité a neobjevuje se to ve zprávě pro zemědělství a pro nás by bylo důležité, aby to tam bylo. Pokud jde o místní přizpůsobení, je velmi důležité znát stanovisko členských států, abychom tak eh, mohli sladit potřeby členských států a regionů a zač- zaměřili se na ty nejvíce znevýhodněné oblasti. Otázka, jestli čtyři francouzská zámořská území by, pokud by tedy zůstaly eh, v, na mapě, jestli by stále mohli eh, pobírat eh, pomoc. Já vám chci říci, že pomocí nových vědeckých kritérií tak uděláme nové doladění, nové změny. Já si myslím, že by možná mohly být ve, na třetí úrovni oblasti, které mají specifické znevýhodnění, stejně jako například horské oblasti a tak dále. Dále, jestli bychom se měli začlenit oblasti s půdou znečištěnou e, chemickými látkami. My jsme toto zadali vědeckému středisku. Ten bude také zkoumat celou řadu mm, kritérií. Takže bude vytvořena vyhodnocující skupina. Tato skupina již si prostudovala celou řadu kritérií týkajících se klimatu, půdy a tak dále. Bylo to vše koordinováno Centrem pro výzkum. Na základě toho vzniklo osm kritérií, které na základě různých ukazatelů znemožňují zemědělskou práci v Evropě ale samozřejmě jsme to také učinili na základě toho, co nám řekly členské státy. Pokud jde o přechodné období, já jsem se k tomu nevyslovila, protože se musíme podívat na to, jaký bude konečný výsledek, jak bude vypadat mapa a poté provést vyhodnocení. všechny naše příspěvky budou vítány a myslím si, že také zlepší náš návrh. ale každopádně velká část z vás hovořila o vysídlování, které by se mělo objevit v návrhu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Takže tím můžeme eh, tento bod eh, uzavřít. Ty lhuty jsem právě uvedl. A přejdeme teď eh, k bodu číslo 9. A sice ke návrhu stanoviska udržitelná budoucnost pro dopravu eh, panem navrhovatelem je Sean Kelly a ten nám teď téma uvede. Děkuji vám, pane předsedo. Já vím, že už se připozdívá, takže doufejme, že tohle nám moc času nezabere. Chtěl bych říci, že jsem velice eh, rád, že mohu být navrhovatelem eh, tohoto konkrétního stanoviska. Všichni víte, že regionální politika a, a mm, spočívá ve více než eh, vybudování dopravních spojů. Nicméně doprava je klíčovou součástí Eh, politiky soudržnosti. Eh, efektivní eh, dopravní infrastruktura může jedně vyvážit nebo vést k vyváženějšímu regionálnímu rozvoji, zejména tím, že sníží náklady na podnikání a obchodování z odlehlých regionů. Já jsem s tím velice dobře obeznámen, protože jsem z jihu Irska, žijí na irském jeho západě. Musím říci, že velice vítám sdělení komise nazvané eh, směrem k eh, integrovanému eh, a přátel, k uživatelům přátelsky nakloněnému systému. Myslím si, že to hm, se pojmenovávají důležité věci a sice, že ten dopravní systém musí být integrovaný, technologicky zaměřený v současné době, vzhledem k tomu, že eh, máme eh, závod o stále efektivnější eh, automobily, co, méně, co nejméně spotřebovávající. A samozřejmě také jde o to, aby byl uživatelsky přívětivý. Já jsem se snažil navázat na dobrou zprávu minulého parlamentu o městské mobilitě a potom otáz, na otázku eh, na práci v oblasti regionálních eh, eh, letišť a dalších věcí. Intermodalita je také velice důležitou věcí a větší podíl železnice v dopravním mixu jsou také důležitými nástroji k vyvážení regionálnímu, tedy toho regionálního rozvoje a soudržnosti. Také musíme mít eh, dobře fungující eh, silnice, tak abychom snížili eh, transakční náklady na dopravu. Vzhledem k tomu, že pocházím z země, která má tak trochu umělou hranici z roku 1921, tak dobře víme, co to znamená mít umělou hranici. A teď už máme konečně dálnici od eh, z hlavního města eh, republiky eh, z Dublinu do hlavního města severního Irska v Belfastu. Také musíme přemýšlet integrovaně. Vždycky je pěkné dělat dopravní projekty, vlakové projekty, ale pokud nebudeme mít příspěvky z místní úrovně, tak Eh, se budeme chovat jako sloní v porcelánu a prostě nic takového nechceme. Takže eh, potom je třeba také eh, zvážit úlohu letecké dopravy, zejména pro ty nejodlehlejší geograficky izolované regiony. Nesmíme zapomínat na leteckou infrastrukturu pro tyto regiony. Regionální letiště je strategickým aktivem, které může vést k rozvoji regionu. U nás v oblasti Korkukery je to velice důležité. Eh, díky tomu, že jsme tam postavili letiště, tak eh, jsme získali napojení na eh, Dublin, Londýn a Frankfurt Hahn, abych zmínil jenom tři důležitá spoje, spojení. Zejména z liberalizací trhu došlo v posledních letech k dalším zásadním posunům, díky kterým lidé cestují více. Má to ovšem negativní stránku Vedlo to k velkému nárůstu emisí eh, uhlíku a to samozřejmě není eh, přijatelné, zejména eh, s výhledem do roku 2020, 2030 nebo 40, takže to je třeba řešit. A jedním ze způsobů, jak to řešit, je pomoci mm, mm, s vybudováním vysoce, vysokorychlostních železničních spojení. A když zvážíme současnou liberalizaci, tak je třeba tedy to udělat. Podívejte se, jaký úspěch má Eurostar, eh, spojení eh, Bruselu a Amsterdamu a lidé také eh, očividně používají toto spojení. A v celé Evropské unii je velké očekávání ohledně toho, co teď bude na řadě. Takže tyhle věci bych zdůraznil. Závěrem bych řekl, že eh, politika soudržnosti spočívá ve eh, více věcech než budování dopravní infrastruktury, nicméně nebude soudržnosti bez dopravy. A dopravní politika samozřejmě sehrává historickou úlohu a bude i sehrávat klíčovou úlohu i do budoucna. Teď už se těším na vaše připomínky, vaše kolegové. A, a velice rád je zohledním. Děkuji. Ja, danke schön, Herr Kelly. Jetzt... Děkuji, pane Kelly. Teď se nám tady uh, hlásí celá řada lidí, celkem čtyři. Začíná pan Gutmanes. Děkuji, pane předsedo. Rád bych, kdyby pan zpravodaj věnoval pozornost následujícím návrhům. Za prvé, v druhém bodu vašeho návrhu, tak tam bych se více chtěl zaměřit na přeshraniční projekty. Pouze TENT projekty, to jsou v podstatě železniční projekty spojující jednotlivé země. Tak, jak říkal pan kandidát na komisaře, tak je důležité využívat také fondy přeshraničně. Druhá věc, kterou bych chtěl říct si o železnici. Jeden z hlavních problémů železnice je liberalizace a globalizace. Nemůžete si rezervovat lístky na vlak, stejně tak jako co děláte na letadlo. A toto je takový měkký návrh, ale je velice důležitý, protože pak by měli evropští občané lepší přístup k železnici, kdyby si mohli rezervovat lístky přes internet. A za třetí, musíme hovořit samozřejmě o námořní dopravě, ale také o říční dopravě, protože také říční doprava je důležitá a také jsou tady určité problémy, které, které nesmíme zapomínat, například v souvislosti se zelenou technologií. A naposledy k letecké dopravě. Vy jste tady zmínil regionální letiště, ale zdá se, že nejdůležitější je vyřešit také čistý vzduch, tedy na nebi, protože tímto způsobem se musí zabývat letečtí dopravci, musí se zaměřit na snížení leteckých emisí. A myslím si, že tento návrh by také měl být konzultován ve výboru pro dopravu. Děkuji vám za Eh, tuto otázku a další pan Cortés Lastra. Eh, Pane předsedo, já bych zde s vámi chtěl eh, sdílet to, že toto téma je pro mě obzvláště významné, stejně jako pana zpravodaje. Zvláště doprava je pro mě důležitá, která má významnou úlohu v sociální soudržnosti Myslím si, že dopravní politika musí pracovat na tom, aby zbližovala občany a evropská území. A já bych se chtěl zvláštně zmínit o oblastech, které jsou vzdálené, stejně jako pan Kelly. Já si myslím, že tam bychom se měli zvláště snažit a mít pro ně zvláštní politiku. Já bych chtěl ještě upřesnit svého předřečníka, který hovořil o některých problémech, která má dopravní politika, která je mezistátní. Já si myslím, že zde hovoříme o makroregionech a že nadnárodní projekty jsou důležité pro rozvoj dopravy v Evropě. Děkuji. Danke für die Anmerkung. Děkuji vám za tuto připomínku. Jan Ulbricht. Pane předsedo, chtěl bych obrátit pozornost zpravodaje na to, že před několika měsíci jsme s výborem pro dopravu pracovali na městské mobilitě. Také se velice tenkrát diskutovalo o městské mobilitě a některé členské státy byly proti vůbec této diskusi. Chtěli tím ukázat, že podle principu subsidiarity tato úloha připadá místním orgánům a vůbec bychom se na evropské úrovni tímto neměli zabývat. Takže v bodu číslo 5 my tady zdůrazňujeme, že je nezbytné zajistit pro občany v městských oblastech kvalitní a dostupné pro dopravní služby. A my bychom se měli také ptát na výsledky zprávy o městské mobilitě. Co se tedy s ní stalo? Uh, my bychom neměli opakovat všechno to, co již bylo v Evropském parlamentu projednáváno před několika měsíci. Takže my bychom měli také do našeho stanoviska eh, zapracovat výsledky práce z výboru pro dopravu o městské mobilitě. Pan Obermeier, děkuji tento návrh je velice ambiciozní, ale chybí mi zde několik konkrétních formulací. Návrh konstatuje, že potřebujeme navrhnout důležité strategie pro dopravní infrastrukturu. A já však v tomto návrhu mi chybí úvaha, že ti, kteří mají být dotováni a podporováni, takže po nich také něco chceme. A to znamená, například, aby vůbec existovala městská hromadná doprava, protože my dobře víme, že lidé nejezdí autem jen tak z legrace, ale potřebují se dostat na určitá místa, jako je práce, zábava a tak dále. A proto musíme se zaměřit především na to, aby v rámci územního plánování byly zohledněny tyto procesy. To znamená, že musíme se zaměřit na tyto jednotlivé úkoly a tady v rámci tohoto návrhu mi tato konkretizace chybí. Děkuji vám také za tuto připomínku, paní Mena. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat navrhovateli zpravodaji za velice ambiciozní návrh, s jeho návrhy mohu souhlasit. A pokud se týče bodu 7, když se tady hovoří o nejodlehlejších regionech a přístupu k ním, tak například lodní námořní doprava je důležitá, ale také námořní či mořské lodnická a říční doprava je důležitá, ale já chci zde zahrnout také vnitřní jezera, by měla být v potaz a to by se mělo dostat do závěrečného návrhu. Děkuji. Děkuji. A paní Deli je posledním řečníkem. Děkuji vám, pane Kelly za předložení vašeho návrhu. Po té, co jednání v Kodani nebyla úspěšná, si myslím, že musíme využít možnosti této zprávy a volat po revizi dopravní politiky. Je důležité, abychom zlepšili železniční infrastrukturu v souvislosti s boji proti klimatickými změnami. Já se domnívám, že evropské fondy by již neměly být investovány do silniční dopravy v městské dopravě musíme zlepšit kvalitu veřejné dopravy a musíme také zlepšit dopravu do znevýhodněných oblastí. Centr... Dopravní politika, myslím, eh, bychom, by měla být použita eh, k tomu, abychom zabránili eh, rozprostírání měst do předměstí. Také bych poukázala na eh, aktivity v oblasti eh, přístavů a k tomu, jak je třeba zlepšit dopravu na krátké vzdálenosti. Tak eh, znovu se tady někdo přismluvil za koleje a ještě předtím, než dostane slovo navrhovatel, tak tady mm, vystoupí za komisi pan Santa, Santa Nafo. Možná, že nevyslovuji vaše jméno úplně správně. Well, I, I, I can just say that... Uh, Já bych akorát řekl, že řada těch připomínek, které zde byly učiněny, se týkají toho, co uh, se bude řešit uh, v návazné zprávě na sdělení o budoucnosti dopravy. které bude prvním krokem eh, k Bílé knize eh, o tomto tématu, která by měla přijít eh, na světlo svět koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Takže my se opravdu těšíme na připomínky parlamentu a budeme je zohledňovat při přípravě Bílé knihy. Já danke für die Anmerkung. Děkuji vám, komise. A teď má slovo ještě jednou pan zpravodaj Kelly. Děkuji. A zejména děkuji kolegům za velice vnímavé připomínky. Je zjevné, že to berete vážně a přišli jste s několika dobrými připomínkami, které musím zohlednit. Já se k některým stručně vyjádřím. Pokud jde o vysokorychlostní Eh, eh, železniční spoje, tak z klimatu a emisí uhlíku a tak podobně, tak je třeba je samozřejmě s nimi počítat a také je třeba, aby to bylo uživatelsky přívětivější, hm, pokud jde zejména o rezervace eh, jízdenek. To je velice důležitá věc. A člověk si říká, proč už to dávno takhle není. Proč to není tak snadné, jako koupit si letenku například. Takže to je dobrá připomínka. Potom pokud jde o přepravu námořní, samozřejmě eh, řeky jsou také součástí eh, přepravy po vodě a ta jezera také a je zřejmé, že lidé pocházejí z různých oblastí a budou eh, schopni tedy tímto přispět k popisu ucelenému. Potom tady máme další bod, eh, který, eh, a sice podpora eh, vysokorychlostní železnice místo ostatních typů dopravy, tak to lze také přijmout. A budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Myslím si, že vaše připomínky byly velice relevantní, ať už pokud je o městskou mobilitu nebo o zvláštní důraz na konkrétní regiony. To si všechno myslím je velmi důležité a chtěl bych poděkovat všem, kdo přispěli do debaty eh, v této fázi a jak říkám, jsem hrozně rád, že že jste uh, si zprávu pečlivě přečetli a přišli jste s něčím, co mě nenapadlo. Je zřejmé, že naše uh, kolektivní uh, úsilí, doufám, povede tady k lepší politice nakonec. Dobrá. Děkuji vám z hlediska předsedy teď žádné hodnocení, ale jedna připomínka. Bez e, dobře e, vybudované silniční sítě nefunguje ani to nejlepší železniční spojení. To mě jen tak napadá jako takový závěr. A teď se dostaneme k dalšímu bodu, ale ještě nejdříve zmíním lhuty. Pro pozměňovací návrhy je to 2. únor a hlasovat budeme na výboru pro regionální politiku 22. února tím bychom eh, tento bod na pořadu jednání vyřídili. A teď se dostáváme k dalšímu bodu a tím je změna nařízení 247-2006 ke zvláštním opatřením v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Tady je připraven sám stanoviska pan Texera. Máte slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové. Já budu také stručný, protože už je pozdě, ale chtěl bych s vámi sdílet ty nejdůležitější body, daného návrhu nařízení rady, kterým se mění nařízení 247-2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství. Jak jistě víte, tato opatření jsou v článku 349 Lisabonské smlouvy. Tím je možné přijímat zvláštní opatření zaměřená na nejzdálenější regiony je založen na geografické poloze, na tom, jestli jsou to ostrovy nebo složité klima, nebo například eh, to, že eh, je stížené, jsou stížené dodávky zboží a služeb do těchto regionů. Já si myslím, že bychom měli eh, vše přizpůsobit stíženým podmínkám těchto regionů a měli bychom také podpořit místní trhy, aby se rozvíjely. Tato opatření nemohou narušit trh, protože se jedná o zboží a služby, které se spotřeba, spotřebovávají a vyrábí na místní úrovni. Je to stanovisko technické povahy, takže se zaměřím pouze na to nejdůležitější. Obecně můžeme říci, že souhlasím s tímto návrhem komise. Za prvé proto, že si myslím, že Azorské ostrovy, ostrovy by měly také moci začlenit surový třtinový cukr do eh, předběžného odhadu dodávek. Dále kvůli tomu, aby byly na Kanárské ostrovy i nadále dodávány některé mléčné přípravky, jež jsou základní současní místní výživy. A za druhé, za třetí lépe řečeno, by ostrov Reunion mohl vyrábět mléko ze sušeného mléka pocházejícího ze společenství. Ale mám zde také šest pozměňovacích návrhů, o kterých později můžeme diskutovat se, se stínovým zpravodajem a s dalšími zpravodaji. Dva pozměňovací návrhy se týkají návrhu komise. Dva se týkají původního textu nařízení. První pozměňovací návrh by chtěl, aby s Madeirou a s Azorami bylo zacházeno stejně. Další se týká vypuštění různých pozměňovacích návrzích o pěstování o, nebo o hybrid, hybridních eh, kulturách. A dále Takže pozměňovací návrh se týká zpětné platnosti implementace nařízení. Chtěli bychom také zlepšit podmínky, za kterých by se měla zajistit kontinuita zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejzdálenějších regionů Unie. Tento návrh, stejně jako čtvrtý návrh, ten by měl zlepšit dodávky na základě specifických eh, kritérií různých regionů. Dále zde máme aktualizaci maximálních, eh, maximálních hodnot pro dovážené zboží a vyváženého zboží z těchto regionů. Chtěl bych říci, že v současné době se tato maxima stanovují na základě vývozů a dovozů z let 90-91. Eh, Takže zde máme vyjasněn tento faktor vývozu a dovozu, které nepřispívají k rozvoji trhu. Tyto pozměňovací návrhy způsobí, že výrobky, které budou dováženy do tohoto regionu, tak se to bude dotýkat eh, vzdálených regionů. Zkušenost, kterou jsme nazbírali, která se týká nařízení 247 2006, se bude týkat také aplikace dalších nařízení, kterou, které jsou s tímto spojeny. Je to zaměřeno na maxima pro vývoz a dovoz různých specifických, eh, specifických druhů zboží. Dále zde máme zmenšení lhůty z 90 na 30 dnů eh, různé pomoci, jak se to objevuje eh, v pozměněném návrhu tohoto nařízení. Jsme v počáteční fázi naší diskusy a jako zpravodaj jsem vám plně k dispozici, stejně tak jako k dispozici ostatních zpravodajů a stínových zpravodajů, abychom mohli prodiskutovat jakýkoliv detail nebo připomínku, kterou byste měli. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A teď eh, se jako první hlásí do debaty pan Horeuch. Oui, euh, merci, monsieur le président. Je voudrais tout d'abord dire que... Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl říci, že plně schvaluji to, co řekl zpravodaj, co se týče cukru pro Azory a mléčných výrobků v případě Kanárských ostrovů. Ale pokud jde o ostrov Reunion a stejné povolení jako Madeira, já chápu, že Spravodaj to říkal s dobrým úmyslem, ale chtěl bych ještě více informací o původu a o cíli této žádosti, protože já jsem se setkal se zemědělci z Reunionu a tito chovatelé dobytka říkali, že po epidemii zemřelo tisíc krav. A nyní to neodráží současný stav ve výrobě mléka. Takže zde chybí transparentnost při stanovování povoleného množství čerstvého mléka. A mléka v prášku za účelem výroby eh, čerstvého mléka. Takže já si myslím, že toto rozšíření na Reunion tak to může způsobit neprůhlednost. Já si myslím, že tato žádost pochází buď od francouzské vlády, anebo od e, rady Reunionu. Ale já si myslím, že bychom se mohli obrátit buď na jeden subjekt, či na druhý, abychom se zeptali, jaké důsledky to bude mít pro místní výrobu. Je pravda, že žádost nebo poptávka po spotřebě na ostrově není stoprocentně pokrytá, ale myslím si, že bychom měli být obezřetní a počkat si na přesnější informaci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní mám na seznamu řečníku pana Tyrulína. Prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. chci poblahopřát panu kolegovi k jeho skvělé práci. Plně s ním souhlasím, když hovoří o tom, že princip subsidiarity musí být posílen, především pro okrajové oblasti. Také s ním souhlasím, že musíme najít cesty, jak se jak lépe reagovat na potřeby trhu. Také se chci vyjádřit změň, ke změně původního textu. Tady se navrhuje změna článku 90 odstavec 4, který se vztahuje pouze na Madeiru. Tak zde doporučuji, aby toto bylo také rozšířeno na Madeiru, to je výroba rekonstituovaného mléka. Ale toto není záležito, eh, závazné a proto se ptám, eh, jak by to vypadalo například s rozšířením této odchylky i na další francouzské zámořské regiony. Děkuji vám, děkuji vám za tuto připomínku. Je tady na seznamu řečníků ještě paní Greze. Grece, omlouvám se za nesprávnou výslovnost, ale příště to zajisté zvládnu lépe. Ano, tady se hovoří o víně, cukru a mléce. U vína celkově sdílím doporučení, která jsou zde vyslovena. My nejsme pro klučení v této oblasti, ale domnívám se, že je třeba zde také zohlednit adaptaci pro klimatické změny. To se týká také okrajových oblastí a potom je tady také uvedeno region Ron a tedy nechápu, proč Kanárské ostrovy byly vyškrtnuty. To jsou oblasti, které jsou plně závislé na turistice a na kontinentální části země. Já plně souhlasím s tou částí o cukru. Ale než se vyjádřím, tak chci se ještě zeptat. To je chci se zeptat, odkud tedy ten třtinový cukr má pocházet. Zdali to je z jiných zámořských oblastí nebo ze zemí AKT. A mám ještě celou řadu dalších otázek. Máme opravdu dostatek informací o producentech, a chci se také zeptat, jak to vypadá s ochranou těchto producentů, jestliže otevřeme trh pro eh, dovoz sušeného mléka. Já se ptám, zdali bychom neměli spíše podporovat malé producenty eh, na místo toho, než aby se dováželo sušené mléko. To je Moje připomínka zpráva není tak technická, jak vypadala na začátku. Poslední řečník, pan Alves. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k tomuto návrhu stanoviska a k různým specifickým opatřením, která se budou uplatňovat. Chtěl bych vám říci, že Některé úvahy zpravodaje jsou dobře doplněny úvahami, které vyjádřili moji kolegové a odrážejí tak to, jak se vyvíjí potřeby v různých eh, vzdálených regionech. Jsou to velmi specifické potřeby, pokud jde o eh, oblasti a o pokrytí, které musí mít. Takže já si myslím, že je velice důležité, aby zde existovalo stanovisko či názor tohoto výboru, jakým způsobem budeme zacházet s tímto problémem, pokud jde o nejvzdálenější regiony. Tato úvaha musí také zohledňovat ty nejcitlivější body, o kterých se již hovořilo v souvislosti s těmito různými zeměmi a musíme také dbát na rovnováhu zvláště poté, co budeme řešit otázky v příslušném výboru, což bude výbor pro zemědělství, a dále bude zahájen postup spolurozhodování. Doufáme, že uspokojí všechny a že bude také přínosný pro regiony. To je můj příspěvek. Děkuji. Ja, das war der letzte Redner. To byl poslední řečník a Nyní paní Imperio za komisi. Thank you very much. And thank you to the... Děkuji. A děkuji eh, výboru eh, za jeho návrhy a za následnou debatu. My jsme si návrh stanoviska bedlivě prostudovali a mm, konstatujeme, že některé eh, návrhy v něm obsažené jdou za rámec eh, návrhu, eh, který leží na stole a komise je proto důkladně zváží. Ráda bych také řekla, jak říkal pan Alves, že stávající návrh je svým způsobem naléhavý, protože většina návrhů obsažených v tomto návrhu je odvozená z požadavků členských států a potřebují je eh, hospodářské subjekty eh, k začátku tohoto roku, takže eh, toto bychom měli přijmout to nařízení co nejrychleji. Komise nicméně zároveň pracuje na přepracovaném znění nařízení, tak aby bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou, pokud jde o delegované ehm, pravomoci a o e, v implementační akt. A mm, vaši pomoc samozřejmě v, i uvítám i v této činnosti. Teď se pokusím zareagovat na některé ty dotazy, které zde padly. Například e, mléko v prášku, ze kterého Reunion eh, smí vyrábět eh, mléko k lidské spotřebě, se už eh, dováží na, do jiných francouzských zámořských departmánů, takže tady nic není. Tam jde o to, aby ta rekonstituce a spotřeba rekonstituovaného mléka byla legální. Tam jde o to, že tyto ostrovy, zejména Madeira a Reunion, mají velice obtížné zeměpisné podmínky, které neumožňují dostatečnou výrobu mlečných výrobků, zejména La Reunion se hodně snaží navýšit tu produkci, nicméně pořád eh, se nestačí. Podle mých informací místní výroba tam pokryje asi 20% eh, místní potřeby. Takže je zřejmé, že ehm, populace ehm, musí ehm, být mléko rekonstituované, samozřejmě na místě. Pokud jde o eh, Guadalupe a Martiny, které by měly být přidány k, tomuto, k této výjimce, tak komise nepovažovala nebo neuvažovala o této variantě, protože tato výjimka je, eh, vyplývá tedy ze, za, na základě žádosti Francie, aby se to rozšířilo jenom na Reunion. Pokud jde o mlečné výrobky pro Kanárské ostrovy, tak eh, tam je eh, to něco jiného. Výrobek, který není zahrnut v příloze jedna smlouvy, a proto je třeba zvláštní ustanovení, aby se mohl dovážet na Kanárské ostrovy. Je to něco poměrně levného a tradičně ho část populace eh, nízkopříjmová používá. Takže si myslíme, že tuto výjimku bychom měli eh, rozšířit tak, aby Španělsko eh, tedy eh, Španělsko žádá o její časové o neomezování a komise už eh, toto předložila tedy eh, na eh, jednání rady. Pokud jde o víno, tak tam si ještě poznamenám vaše připomínky, nejsem schopná podrobně odpovědět teď. A samozřejmě veškeré vaše návrhy zvážíme a pokud to bude možné v rámci nového znění eh, nařízení, který budeme předkládat eh, v květnu nebo červnu tohoto roku, to vezmeme eh, v úvahu. Dobrá, takže teď už bohužel nemáme mnoho času, takže poprosím pana Taxero, abyste to velice rychle schrnul a zareagoval na ty velmi dobré otázky. E Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Já jsem si dobře poznamenal všechny vaše příspěvky a velice vám za ně děkuji. Já se budu snažit poněkud detailněji zodpovědět otázku, která se týkala mléka. Já jsem si tuto záležitost představoval trochu jinak. Pokud jde o Madéru, mohu vám říci, jaký je stav. Místní výroba mléka byla snížena. A pokud jde o rekonstituování mléka, to je také velmi důležité. Já si to dobře poznamenám a ještě se detailněji seznámím s touto záležitostí. Jsem k dispozici, abych také zanalizoval zbytek otázek, které jste mi položili se svými kolegy a potom eh, vám eh, předložím odpověď na ně. Děkuji. Sehr pragmatische Antwort. Děkuji vám za tuto pragmatickou odpověď a nyní chci upozornit ještě na to, že lhůta pro předložení pozňovacích návrhů je 2. únor a 22. února budeme hlasovat o tomto návrhu stanoviska. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu na programu. Dnes se jedná o aktuální vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek já nyní hned dávám slovo panu Vlasákovi. Dámy a pánové, veřejné zakázky jsou nejenom podle mého názoru eh, nejdůležitějším, ale také nejkomplikovanějším tématem, které v současné době eh, Evropský parlament a další instituce řeší. Je to téma navýsost důležité, protože se dotýká zhruba 16 eh, celkového evropského HDP. Přesně takový je totiž objem finančních prostředků, které veřejné orgány utratí ve veřejných nákupech za například opravy silnic, nákupy městských autobusů přes nemocniční zařízení až po běžné kancelářské potřeby. V našem výboru se téma veřejných zakázek se na toto téma díváme samozřejmě z pohledu využívání evropských fondů, ale také z pohledu konečných příjemců, to znamená obcí, měst a regionů. Je skutečností, že příjemci dotací si s realizací veřejných zakázek u projektů podporovaných Evropskou unii často nevědí rady. Zkušenosti z minulých let a nálezy auditorů Evropské komise ukazují, že zadávání veřejných zakázek je jednou z nejrizikovějších oblastí při realizaci projektů, které získaly dotaci z fondů Evropské unie. Mezi nejčastější pochybení při realizaci veřejných zakázek se zařadit nedodržení podmínek výběrového řízení, chyby v zadávací dokumentaci či různé formální nedostatky. Problém často není ani tak v nevyhovujícím právním rámci jako takovém, ale v jeho uplatňování. Projektoví manažeři, úředníci v mnoha obcích, městech a regionech bohužel nemají odpovídající právní znalosti, dostatečnou odbornou přípravu a srozumitelné pokyny pro zadávání a realizaci veřejných zakázek bez znalosti procedur veřejných zakázek a legislativy s nimi spojených se však neposuneme dále. A proto jsem přesvědčen, že je žádoucí, aby členské státy podporovaly odborná školení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a samozřejmě nekomplikovali vlastními zásahy a dalšími podmínkami již tak složitý proces. Častým steskem nejenom obcí a měst je také přílišná netransparentnost a s ní spojená byrokracie. Rozlišování mezi smlouvami o veřejných službách a činnostmi orgánů veřejné moci v oblasti územního plánování, omezování místních a regionálních orgánů v rozhodování o tom, jak nejlépe poskytovat veřejné služby, problémy s projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru. To vše jsou témata, kde samozprávy naráží na právně striktní, dalo by se konstatovat, až puristický výklad pravidel. To je třeba změnit. Při sestavování návrhu stanoviska jsem proto vycházel z odborných podkladů evropských zájmových organizací, jako je Rada evropských municipalit a regionů nebo Eurocities. Zajímal jsem se také o konkrétní problémy, které vybrané samozprávy při aplikaci rámce veřejných zakázek řeší. Opakující se podněty partnerů, za které jsem velmi vděčný, jsou obsaženy v předloženém návrhu. Rád bych vás také informoval, že jsem o návrhu již předběžně diskutoval se spravodajkou, se spravodajkou ve výboru pro vnitřní trh, paní Heide Riele, která je přítomna dnešnímu jednání, a mými stínovými zpravodaji paní Sabin Verheyen a kolegou Petrem Simonem. S kolegy jsme se shodli na tom, že vytýčené cíle vnímáme společně. Principy samozprávy, smluvní svobody a volnosti meziobecní spolupráce musí být jádrem subsidiární evropské politiky také v oblasti veřejných zakázek. Unijní regulatorní rámec jako takový, zpřesněný rozhodnutími Evropského soudního dvoru, je v zásadě vyhovující. Problémy však často způsobuje nepřesná a někdy přísnější aplikace evropského práva v jednotlivých členských státech. Cestou proto není kompletní revize evropského práva, která by mohla vést k ještě větší byrokracii, ale podpora zúčastněných a důsledné uplatňování stávajících právních předpisů judikatury nevýjímaje. V tomto ohledu budeme s kolegy dále hledat co nejvhodnější formulaci jednotlivých odstavců předloženého stanoviska. Děkuji vám za pozornost a těším se na váš komentář. Okay, Srdečné díky, pane Vlasáku. Nyní se hlásí o slovo čtyři kolegové a jako první bude hovořit pan Simon. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl poděkovat panu Vlasákovi za první návrh, také za jeho ochotu ke spolupráci, tak abychom dospěli také ke společně politickému názoru. Já si chci dovolit tři poznámky. Za prvé se chci vyjádřit k bodu 5 mezi obecní spolupráce a také význam této spolupráce chci zdůraznit, neboť tato kooperace se ukázala jako velice dobrá při otázkách například také kanalizace a odpadních, při řešení odpadních vod, protože tady bylo pozitivní judikatura soudního dvora a z té bychom měli vycházet. A musíme také zabezpečit, aby tato judikatura z roku 2007 byla také byla bezvýjimečně aplikována ze strany Evropské komise. Dále se chci vyjádřit také k bodu číslo čtyři, kde se tady zabýváme veřejnými partnerstvími a tedy soukromo-veřejné partnerství. To, zatím mi to bylo jasné, než jsem dostal německý překlad a ten může být, nes, musí být jedině nesprávný a proto vás žádám, abyste prověřili všechny překlady. Jestliže kolega hovoří o soukromých partnerstvích a v angličtině je to také jako PPP, tak je potom se hovoří v Němčině vždy, kdy má být tedy pojem PPP, pak máme německý překlad postupy o e, veřejném výběrovém řízení a to vede úplně k jiným závěrům. A proto vás žádám, abychom si ještě udělali čas na nové přepracování překladu. Obsahově jsem chtěl na tomto místě upozornit na to, že podle našeho názoru dosavadní sdělení k PPP neznamenají zjednodušení postupu na národní úrovni, ale na druhé straně spíše vedly k větší právní nejistotě to znamená, že určité otázky vůbec nebyly vyjasněny. Také chci upozornit například na staré případy starých PPP, které již existovaly před judikaturou soudního dvora. Předtím nikdo nemohl vědět, kam to bude směřovat. Také generální advokátka vedla, šla úplně jiným směrem. Proto musíme také zabezpečit, aby právní jistota existovala u případu před rokem 2005. A také ještě bod číslo 6, to jsou koncese u veřejných služeb podle našeho názoru tady legislativu na evropské úrovni nepotřebujeme. Tady Evropský soudní dvůr již vydal různých, různé eh, na rozhodnutí a prohlásil za závazná za e, obecné principy, které tedy platí a podle našeho názoru žádné další předpisy již nejsou zapotřebí. Zjišťuji e, s potěšením, že tento výbor bere subsidiaritu vážně a nyní předávám slovo panu Matulovi. Apreciez e, în mod deosebit propunerea pe care o discutăm astăzi. Já se velice eh, vážím eh, toho návrhu, eh, který zde dnes projednáváme. A to proto, že si myslím, že když Když se podíváte do východní Evropy, tak je zřejmé, že tam máme v této oblasti velké problémy. Proto si vážím sjednocení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a zjednodušení právního rámce. To by samozřejmě eh, vedlo k eh, omezení eh, v rizikovosti transakcí a k zvýšení efektivity využívání strukturálních fondů. Proč to říkám? Nedostatek jednotného, nebo to, že nebyl jednotný rámec, vedlo k problémům s transpozicí do národní legislativy. A někdy ta situace byla eh, samozřejmě ještě dále komplikována členskými státy. Rumunsko ještě před přistoupením do Evropské unie a dokonce i teď mělo problémy s lhůtami v výběrových řízeních. Ty lhuty jsou často velmi dlouhé, někdy trvá celá léta, než se příslušní příjemci dostanou k penězům a to vytváří problémy. V právním rámci pro nás to znamená, že přicházíme o peníze. Proto si eh, vážím úmyslu zjednodušit eh, pravidla na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Moto, Matulo, a teď paní eh, Sabine Frhajn. Děkuji panu Vlasákovi za předložení tohoto návrhu a také mu děkuji za dobrou spolupráci předem. Některé body jsou velice důležité a musí být zdůreznit. Právní rámec, který v Evropské unii máme pro veřejné zakázky, je víceméně jasný. Byl revidován v roce 2004 a také je příslušným způsobem ošetřen. Máme několik rozsudků od soudního dvora, které jasně upravují ještě nejasné body. To, co nám chybí, je transparentnost ve sdělení a také při transponování příslušného právního rámce při jednotlivých členských zemí. Proto také vítám to, co, o čem hovoří pan Vlasák v bodu číslo jedna, tak, aby se dělala další školení pro jednotlivé regionální a národní orgány. To je také úkol členských států, které zde mají zodpovědnost, aby oni transponovali právní rámec z evropské úrovně na eh, z evropské úrovně na národní úrovni, protože na národní úrovni existují různé problémy a také dochází k různým chybám při zadávání veřejných zakázek. Myslím si, že to co zde nemáme v úmyslu otevřít právní rámec a zpracovávat nové zákony. Myslím si, že to, co máme, je víceméně jasné, ale potřebujeme transparentní transpozici. Velice vítám toho, že v určitých pod... vítám to, že v určitých podech pozice obcí a regionálních útvarů je zde zdůrazněna podle Lisabonské smlouvy. Také se tady hovoří o subsidiaritě a o tom, jak veřejné služby jsou prováděny zdali vlastní strukturou a nebo formou veřejných zakázek. Toto musí být nadále v ruce jednotlivých místních orgánů, jak se bude postupovat. A já se také, já také doufám, že pokud se týče koncesí, tak místní orgány budou mít nadále volnou ruku, kterou potřebují tak, aby mohli provádět rozumná výběrová řízení přímo na místě. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní má slovo pan Gutmans. Děkuji. Já vám opravdu mokrát děkuji eh, za velice eh, profesionální eh, návrhy. Já s tím opravdu souhlasím. A tady eh, ve Trojice eh, se píše, že ženské státy by měly eh, podporovat místní úřady v uplatňování těch různých postupů. Když se podíváte na nový program Urban, který se pod, realizuje v rámci ERDF, tak vidíte, že se to nenaplňuje tak dobře jako eh, na národní úrovni v rámci ERDF. Tam je zřejmé, že ty programy Urban, což jsou programy pro města, nejdou tak dobře jako ostatní programy. A mohlo by to být právě eh, spoluprácí a podporou eh, úřadů na národní úrovni, které zodpovídají za zprávu těch prostředků. A za druhé, já opravdu nevím, jak je to ve starých eh, nových členských státech, abych tak řekl, ale v těch nových členských státech mám eh, ty zkušenosti, že projekty PPP, které teoreticky eh, které se vypracují teoreticky, tak v praxi fakticky neexistují. Možná, že je to kvůli dostatečným znalostem, je to problém důvěry možná, je tady otázka vztahu mezi podnikateli a, a státem, anebo dokonce obcemi. A tam je, je, já souhlasím s panem zpravodajem, je to prostě věc, která se nedaří. Nevím, čím to přesně je, nicméně je třeba e, získat podporu e, takovéhle, takovýchhle věcí, jako je PPP, které nám dobře nejdou. Děkuji. Jan Olbrecht und dann die... Klein Moment noch pan Olbricht a potom ještě tedy dvě krátké poznámky. Jedna věc je možná takové nedorozumění. Já chci říci, že v současné době nemáme žádný urbání program v Evropě, který byl ukončen v roce 2006. Co nyní máme, že máme určité programy, ve kterých je také město zastoupeno, ale nemáme žádný hlavní urbání program. A za druhé chci říci, podle účetního dvora jednou ze, jeden ze zdrojů chyb je e, výběrové řízení a nejsou tedy nedostatky na straně místních orgánů. E, to se tedy týká místních a regionálních orgánů, ale otázka tady zní, jestliže je všechno jasné, tak odkud ty chyby pocházejí, kde jsou ty skutečné problémy, protože ve výběrovém řízení bývá neustále celá řada chyb. A nyní se pokusí na toto reagovat paní Rüle. Já budu hovořit velice stručně, já jsem stínovou zpravodajkou. Uh, a já mám také velkou radost ze spolupráce s panem Vlasákem. Já si myslím, že vaše podněty z vašeho výboru jsou pro náš výbor pro vnitřní trh velice důležitý. Problém u veřejných zakázek je ten, že vlastně veřejné zakázky jsou využívány jako toolbox. Já také vída, vítám jako zelená, že veřejné zakázky se objevují i v klimatických a zelených zakázkách, ale nedochází ke koordinaci. A já jsem se snažila zjistit, co všechno vzniklo ve veřejných zakázkách v minulém roce. Já jsem strávila celý den na internetu a našla jsem mnoho stránek. Nedá se od žádné obce očekávat, že tuto práci udělá, než půjde do veřejné zakázky. Já si myslím, že je tady vytvořit koordinaci v rámci komise v těchto otázkách a komise především by měla obcím a regionům a také zemím by měla pomoci pomoci při implementaci. To je hlavní její úkol. Pomoci při implementaci a dát k dispozici určité manuály, školení a tak dále, ale nestěžovat tu věc neustále tím, že vznik jí nové softlaw a tady se vůbec neskoumá, jak tyto různé přístupy se celkově projevují. Toto mezi tím již vedlo obrovské skutečně byrokratické zátěži v této oblasti a tady je třeba toto zjednodušit. Podle mého názoru by se neměly z, z, zjednodušovat směrnice a právo, ale u transpozice musí dojít ke zjednodušení. Děkuji vám za vaše jasná slova a za komisi si někdo přeje slovo? Jestliže se nemůžete rozhodnout, tak dám nyní na závěr slovo panu zpravodaji. Přece jenom se komise rozhodla, tak přece jenom, prosím. Děkuji, já eh, hovořím za generální ředitelství pro vnitřní trh a chtěl bych říci, že eh, všechny ty podněty z parlamentu jsou eh, velice podnětné a dobře víme o problémech, o kterých hovoří paní Rýle. Bedlivě se potom budeme zabývat eh, výsledkem, eh, výsledky například toho slyšení eh, ve středu a potom samozřejmě výsledky práce na této zprávě. A už teď vám můžu slíbit, že komise pracuje na nějakém lepším přístupu, tak aby mohla tedy jasněji Eh, vydat jasnější pokyny a aby byly všechny na jedné straně, tak aby někdo eh, z místního úřadu eh, měl přístup ke koordinovanému souboru pravidel a sehnal všechna ta pravidla za mnohem dříve než za den studia internetu, jaké možnosti má podle evropského práva. Takže tahle debata byla velice užitečná a my opravdu angažovaně sledujeme doporučení parlamentu a hodláme uplatňovat. Dobrá, děkuji. Někdy kolikrát stačí eh, den, aby eh, celé to drama se rozdílilo, ale teď tam jenom slovo panu Vlasákovi. Já bych chtěl jenom potrhnout to, že se musíme spojit k tomu, abychom co nejrychleji ta opatření udělala. Eh, je třeba vnímat, že podařili se nám zjednodušit a zpřesnit tuto legislativu, tak je to jedno z nejlepších protikrizových opatření. Obce si samozřejmě tvoří rezervy na kofinancování těchto projektů a jakmile budou v prodlení s platbami, jakmile tam budou komplikace, tak to strhne další krachy, další nezaměstnanost a tak dále. Čili je v našem zájmu, pokud možno co nejrychleji, implementovat toto zjednodušení a transparentnost. Doufám, že budeme mít i velkou podporu ze strany španělského předsednictví, protože tak, jak jsem poslouchal eh, státního tajemníka pana Carlose Okanu, tak eh, jeho prioritou je také zjednodušování této oblasti a hlavně eh, ujasnění všech těch kontrol, což je další problém, který musíme nějakým způsobem vypíchnout a ujednotit. Děkuji vám a těším se na vaše připomínky. Já dám nochmal herzlichen Dank. Dobrá, tak ještě jednou děkuji. A, a já bych teď ukončil naše zasedání. A řekl bych, že zítra v 9 hodin se znovu sejdeme, takže v 9 hodin se s vámi těším na viděnou.